Eh, we start the meeting. Dobrý den, dámy a pánové. Začínáme dnešní program našeho jednání, přijetí programu. Jsou nějaké k tomu připomínky? Dobře. Takže bez žádných modifikací a úprav přijímáme. A nyní máme dneska kromě chorvačtiny vlastně celý jazykový režim. Všechny jazyky a dovolte ještě, abych vám připomněla 3. a 4. února nás čeká parlamentní týden. Všechny ty záležitosti, ta speciální událost, které se zúčastníme, parlamentní parlament, mezi parlamentní jednání proběhne od 11.15 do 13.00 3.2. Bude to v PHS probíhat P100. P1A00, takže dva. Takže doufám, že se budete moci zúčastnit opravdu v hojném počtu. A nyní nás čeká bod číslo 3 na našem programu. Tam jsme přijali rozhodnutí, rozhodnutí na koordinátorech ještě před Vánocemi. Chtěli jsme podpořit, chtěli, chtěli jsme podpořit iniciativu Mezinárodní organizace ILO, Mezinárodní organizace práce, aby nám prezentovala určité výsledky výzkumného programu, který se týká právě dopadu investičního plánu EU na oblast zaměstnanosti, tím, že se tomu budeme věnovat v našem výboru a já, jestli dovolíte, bych rovnou dala slovo panu Torésovi, který nám k tomu všechno poví. Takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, Dobré dopoledne, dámy a pánové, milí poslanci, poslankyně, děkuji vám za všechny tyto, za tuto příležitost pro naši mezinárodní organizaci LO, to znamená podívat se na ten výzkum ohledně možného dopadu investičního plánu Evropské unie, který byl zrovna vyhlášen na oblast zaměstnanosti. Jednak je to analýza celé situace v Evropě, tím začala naše studie, je to situace známá, v podstatě malý, slabý ekonomický růst. Ehm, my jsme dokonce museli směrem dolů měnit naše projekce, naše výhledy. To znamená, že vidíte, že vlastně tam máme ty červené šipky. To je právě ta projekce, ten výhled pro rok 2015 ohledně ekonomického růstu. To znamená, že opravdu došlo k změně na 1,5% ve srovnání více než, s více než 3% ve Spojených státech například. A ještě je to teda menší číslo než to, co jsme předpokládali v EU v minulosti. Celá situace je charakterizována i relativně vysokou nezaměstnaností v EU, jak vidíte. Nezaměstnanost těch 10% je mnohem vyšší než před krizí. A zároveň došlo k určité divergenci mezi touto situací ve Spojených státech a Evropské unii tom samozřejmě všichni víme. A rovněž to poukazuje na to, že zde je právě nedostatek využívání kapacit v Evropě. 23 milionů lidí, kteří jsou bez práce. To je opravdu nesmírně vysoké číslo. Když se podíváme na dlouhodobou nezaměstnanost, to je 12 milionů lidí. To je opravdu šílené číslo to znamená déle než rok v nezaměstnanosti, je 40 v některých zemích dokonce ještě vyšší je toto číslo, což je opravdu zásadní, protože čím déle jsou lidé nezaměstnaní, tím mají větší problém se poté opětovně dostat na pracovní trh, nalézt nějaké nové pracovní místo, čili to je opravdu zásadní věc, které se musíme věnovat. Celá tato situace Ukazuje na to, že zde máme nedostatečnou agregovanou poptávku v Evropě, nejenom vzhledem na tato čísla v zaměstnanosti, ale další důležitý prvek je ten, že v Evropské unii, především v eurozóně, máme e, na externích účtech nadbytek. To znamená, že v podstatě ušetříme více, než investujeme v Evropě. Je to asi dvouprocentní přebytek HDP, což je velice jasný ukazatel nedostatku agregované poptávky. A dalším charakteristickým prvkem stávající situace je to, že kromě toho, že je zde nedostatečná poptávka, je to, že tradiční nástroje pro řešení této problematiky jsou méně operativní, méně funkční, než tomu bylo v minulosti. Například likviditní určitá pas. to znamená, že se dostávají úrokové sazby na nízkou úroveň a to znamená, že nejsme schopni spontánně teda mm, investovat nebo stimulovat poptávku právě vzhledem k této likviditní pasti v oblasti likvidity. To znamená, že tyto tradiční konvenční nástroje ekonomické politiky nemají dostatečnou možnost stimulovat ekonomiku. Riziko, které z toho vyplývá, je samozřejmě rizikem deflace. Přístup, který vidíme v Evropské unii, je posílení investic právě díky tomuto plánovanému investičnímu projektu. Obecně řečeno je to podle nás užitečný přístup, protože to bude určitým doplňkem přístupu z minulého týdne ze strany Evropské centrální banky. To znamená, že to budou taková výjimečná, ale i konvenční opatření, která jsou důležitá a která jsou vlastně takovými nepřímými opatřeními pro posílení poptávky které jsou, která je spojená s přímými investicemi, jejich posílením. Čili tento investiční plán by měl právě nakopnout ekonomiku tím, že poskytne určité stimuly investorům. Zmínil jsem se o Spojených státech před chvíličkou. Vidíte, že je tam opravdu rozdíl mezi eh, nezaměstnaností v EU a Spojených státech, tak tam právě vidíme i stejný obrázek u investic. Například tam opravdu se dostali téměř asi na 20 HDP, což je situace před krizi, zatímco v Evropské unii je tato situace ještě horší než před krizi, asi 17 To znamená 2 až 3 procentní body před tím, jak to vypadalo před krizi. Tento trend samozřejmě je především v Jižní Evropě, v zemích, které trpí s vysokou nezaměstnaností, ale i v Německu, kde je nízká nezaměstnanost. Ta investice ve srovnání s ADP, to procento je tam ještě pořád nižší než před krizí a to je zásadní. Čili stimulace ekonomiky prostřednictvím investic, to je velice zajímavá záležitost, velice důležité, protože by to mohlo mít přímý dopad na příčiny této situace, nedostatek poptávky, ale zároveň investice by měly posílit kapacity a schopnosti evropské ekonomiky růst a prosperovat. A zároveň tvořit kvalitní pracovní místa do budoucna, čili v podstatě je to velice užitečný nástroj. V rámci naší studie jsme zjistili další věci. Tento investiční plán EU by mohl mít eh, buď malý dopad nebo relativně silný dopad záleží na tom, jak bude navržený tento plán. Na základě informací, které máme k dispozici, tento plán eh, se stává z dvou prvků. Jednak 63 miliard eur, to jsou ty uh, nové finanční prostředky, což představuje 0,4 HDP EU. A dalším, mnohem větším prvkem a částí je zapojení z privátní scény privátní záležitost privátních podniků, v tom tam to bylo 252 eh, miliard a společně 315 miliard, což znamená 2% HDP, čili společně tyto dva prvky, pokud by teda byly spojeny, tak by to bylo opravdu velice užitečné, kvalitní dopad a když se podíváme na Spojené státy, u investic, já jsem se o tom zmínil před chviličkou, tam to představovalo asi 5% HDP, asi dvojnásobek toho, co představuje tento plán v Evropě, ovšem bylo to v delším časovém horizontu. Čili těch 315 miliard i přesto představuje vysoké číslo. Pokud by tyto investice měly být opravdu novou, nějakou spruhou pro ekonomiku, novou injekcí, musí být splněny dvě podmínky. První, skutečně musí dojít k těmto investicím, a to znamená, na druhé straně zároveň vhodný výběr všech, všech těch projektů z privátní scény. To je velice důležité pro posílení zaměstnanosti, protože pokud tyto projekty nebudou řádně uh, zvoleny, tak by v podstatě i bez tohoto plánu ta situace byla podobná. To znamená, že by to nemělo nějaký skutečný dopad. A právě proto ty naše odhady ohledně pracovních míst, které by mohly být mm, vytvořen, tam by to představovalo pouze 400 tisíc do roku 2018, ten časový horizont celkového plánu se počítá do roku 2018. Ovšem, na druhé straně, pokud by tento plán byl opravdu velice dobře nadizajnován, připraven, vhodně by byly zvoleny investiční projekty, tak tam naopak ten dopad na zaměstnanost by mohl být až 2,1 milionů nových pracovních příležitostí do toho roku 2018, což by zredukovalo téměř o jedno 1% celkovou nezaměstnanost. To opravdu by byla úžasná, úžasná situace pro Evropu. Čili to, ten správný výběr investic, investičních projektů, to je zásadní. Musíme zajistit, aby tam opravdu byly ty čisté, nové investice. A právě proto by tam měl být určitý síťový dopad, propojení jednotlivých zemí, e, investice do infrastruktury, zelené investice, které například by jinak nebyly vytvořeny soukromou sférou, protože tam je právě ten důle, to důležité propojení, to síťové propojení těch projektů. A druhá záležitost, kromě toho networkingového dopadu, toho síťového dopadu, je zapojení malých a středně velkých podniků do celého projektu. <clears throat> To znamená, že to jsou podniky právě, které poskytují nejvíce pracovních příležitostí v Evropě a především v těch zemích, které trpí vysokou nezaměstnaností, tam jsou tyto podniky mají určité problémy, jsou omezeny, je tam nedostatek eh, mm, úvěrů pro tyto malé a středně velké podniky, ale právě tyto podniky mají veliký potenciál pro investice, pro vytvoření pracovních příležitostí. Ovšem nedostatek, eh, úro, ú, nedostatek úvěru v mnoha zemích jim brání v tomto rozvoji. Čili a tak, aby, proto abychom maximalizovali dopad na zaměstnanost tohoto investičního plánu, musíme zapojit značným způsobem malé a středně velké podniky. Máme zde například v Evropě určité konkrétní příklady. V Dánsku nebo v Německu existuje nesmírně sofistikovaný systém poskytování úvěru, který umožňuje zapojení malých a středně velkých podniků. Zároveň víme, že Evropská investiční banka má dostatečné možnosti, znalosti, dovednosti v této oblasti, zapojení malých a středně velkých podniků do různých projektů. Zatím tomu tak nebylo. A fungování Evropské investiční banky se, zabí, se zaměřil především na obecné investice, což znamená, že v některých zemích s vysokou nezaměstnaností tyto měly nedostatečné granty, nedostatečné úvěry z Evropské investiční banky ve srovnání s jinými zeměmi, které nemají takovou velikou nezaměstnanost. Například, když se podíváme na Portugalsko, to byl právě ten příklad nedostatečných úvěrů, protože tato kritéria nebyla dostatečně mobilizována s ohledem na zaměstnanost. Zaměstnanost je nesmírně důležitá nejenom v očích Evropy, ale i naší organizace JELO. Čili právě to, to, to, to síťování těch podniků, propojení s jinými projekty je zásadní a samozřejmě nezapomínat na malé a středně velké podniky. Navíc ještě k těmto dvěma konkrétním bodům je zde důležitý celkový kontext, širší kontext týkající se zaměstnanosti. Vysvětlíme že především jsou to aktivní tržní politiky pracovního trhu, aktivní programy v této oblasti pracovních služeb, v oblasti zaměstnanosti. To jsou podmínky pro maximalizaci benefitu tohoto Junckerova plánu, tak aby jsme zde právě dosáhli to číslo 2,1 milionů nových pracovních příležitostí. My očekáváme, že tyto aktivní politiky budou implementovány a dalším rámcovým rámcovou záležitostí je v podstatě podívat se na růst produktivity a na například na příjmy, na propojení mezi těmito dvěmi prvka, prvky. A samozřejmě, že musíme zapojit tržní síly. Samozřejmě, že toto propojení bude trvat déle, tak aby například ano, ten pro, růst produktivity musíme rovněž nakopnout, um, dále jsou to mzdy, na které se musíme rovněž zaměřit. Čili toto jsou takové podmínky celého rámce, určité naše odhady, vážná paní předsedající, celá studie je i na webových stránkách, máte se k dispozici samozřejmě i papírové kopie, takže tím vám děkuji ještě jednou za tuto příležitost a za pozornost. Děkujeme, pane Toresi. Děkujeme. Ano, vy jste ředitelem výzkumného oddělení v organizaci ILO. Já jsem si jistá, že vy všichni to víte. A nyní začneme s otázkami. Heinz Becker je prvním přihlášeným do diskuse, který zastupuje pana Kasu. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, äh, äh Frau Vorsitzende, äh, vielen Dank, äh, Torres. Äh, ano, děkuji. Chtěl bych poděkovat za tuto prezentaci a mám dotaz na pana Toreze. Myslím si, že tato prezentace je velice důležitá, přináší nám velice zajímavé informace o Junkerově plánu a je to důležité pro naši práci. V podstatě jste zde také nastínil některé důležité eh, věci, které jsou zásadní pro to, aby ten plán byl úspěšný. A pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak eh, říkáte, že důležité je to, abyste byl dobrý výběr investičních programů, abychom tedy pak mohli vytvořit co nejvíce pracovních míst. A teď se tedy dostávám k mé konkrétní otázce. Jak je podle vás efektivní ten stávající model výběru, nebo ty modely výběru, ty stávající eh, selekční procedury. Podle mého názoru je to totiž tak, že vlastně to všechno vede pouze Evropská investiční banka, že ona si ovšem rozhoduje sama. Ještě mám druhý dotaz. Jak je váš názor na to, aby eh, tedy mm, zde byla opravdu dobrá kritéria? Jak mají vypadat ta nejlepší kritéria pro výběr? Samozřejmě, že jsou zde e, různá kritéria, Například návratnost investic může být zcela jistě velice důležité kritérium, ale myslím si, že to úplně nejdůležitější e, bude najít kritéria, která vytvoří co nejvíce nových pracovních míst. Děkuji. Nyní paní Jota Steinruck. Děkuji, pane Toresi. Chtěla bych poděkovat e, celé Mezinárodní organizace práce za tuto prezentaci. Je to velice důležité pro Evropský parlament. A chtěla bych říci, že je také důležité, aby jak eh, my zde v parlamentu, tak i eh, lidé v komisi se zamysleli nad politikou zaměstnanosti, která musí být eh, včleněna do tohoto investičního plánu, musí se stát její součástí, protože se může stát, že zde budou špatné investice, které nakonec povedou k výsledkům, které jsme nezamýšleli. No a pokud chceme vytvořit ta nová pracovní místa, hovořil jste o věcích jedna milionu, tak to musí být udržitelná pracovní místa. Takže také je to důležitý cíl pro naše občany. Myslím si, že je důležité, abychom společně věnovali pozornost tomu, že zde budou také investice ze soukromé sféry a že ty investice soukromé sféry nebudou vytěsněny, že vlastně nevytlačíme tímto plánem. Uh, Hovořil jste o tom, že pokud byste byly vhodné investice, nebo pokud vlastně eh, by tam ty investice nebyly vhodně zvolené, nebo pokud by byly špatně provedené, tak by to mohlo vést i k negativním dopadům a také by to mohlo vést k pokřivení hospodářské soutěže. Nebo k tomu, že se budou cíleně dělat investice v členských státech, kde jsou největší problémy a právě témata jako nezaměstnanost mladých, boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti, že tyto téma musí být nutně zapojeny do tohoto balíčku. A já se ptám, jak můžeme zajistit, aby právě v zemích, kde panují největší problémy, které potřebují naši největší podporu, aby ty investice se činily právě tam. A máte nějaké poznatky, které vyplývají ze studie, jak využít investiční fond k tomu, aby šel právě ve prospěch mládeže, zaměstnanosti mládeže a e, ve prospěch trvale nezaměstnaných. Děkuji. A nyní Danuta Jaslověka. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala i za tuto prezentaci, která je opravdu velice rozsáhla, především ta zpráva, kterou jste pro nás připravili. Ovšem mám určité pochybnosti, pokud jde o tento fond, o jeho fungování, proto bych se ráda zeptala na váš názor, vážený pane kolego, protože možná byste nám to mohl vysvětlit. Na jedné straně by to mělo směřovat na malá a středně velké podniky a na druhé straně ty investice by měly být dostatečně rozsáhlé. Různé síťové, přeshraniční investice. A na třetí vlastně straně by měl trošku aktivovat prostředky, které zatím byly zmráženy. A proto bych se chtěla zeptat, za malé a středně velké podniky jsou schopny zrealizovat takové veliké projekty, veliké prostředky, které by měly moc vlastně mít k dispozici. A zdá například u nich vidíme ty prostředky, které zatím nebyly využity v rámci investic. To je taková moje pochybnost. A druhá záležitost se týká řízení, řešení všech těchto podmínek v rámci tohoto fondu. Velice důležité je, aby byly vybrány vhodné projekty, kvalitné, kvalitní projekty. Ovšem výbor, který se připravuje v této oblasti, řídící výbor, který by právě měl dělat rozhodnutí ohledně toho, kam půjdou tyto investice, možná tam bude trošku politický tento výbor a jak se toho vyvarovat, aby tento výbor nebyl spolitizován, protože my jsme slyšeli, že v tomto výboru budou lidé, kteří by měli reprezentovat takové ty největší subjekty nebo nejmocnější subjekty, které budou investovat tento nebo dávat prostředky do tohoto fondu. Zda jste to zvážili? Děkuji. Thomas Mann, děkuji paní předsedkyně, děkuji také za velice dobrou studii, která nám bude jistě velmi nápomocná. Vy jste poukázali na to, že se více spoří, šetří než investuje, to je faktor v mnoha oblastech. Lidé se ptají, vyplatí se investice, když vlastně vůbec nevím, kam se ubírá to celkové směřování. To tedy znamená, když i podniky se snaží fungovat evropsky, tedy nadnárodní námrec, spolupracovat právě malé a středně velké podniky kterým jsme umožnili mnohé. Máme Enterprise, tedy ne Enterprise, ale Enterprise. Vytvořili jsme tedy možnosti, jak mohou spolupracovat, ale jestli, jsou to pouze takové křehké rostlinky, jsou to pouze počátky. Danuta právě poukázala na to, jaké šance mají takovéto podniky, pokud musí jednat eh, společně evropsky. A já si myslím, že je správné, že EIB říká, že je zde ten řídící výbor, který bude ty projekty analyzovat. Není politický, jsou to nezávislí experti, kteří tam budou a ty budou hodnotit ty projekty. Já se ptám, jakou ruku máme, pokud tady bude nějaké doporučení řídícího výboru, jakou šanci máme na to, že takový projekt bude zrealizován. A nebo dojde k tomu, že se pak opět sejdou členské státy a ty řeknou, no tak to je pěkné, jak jste to zhodnotili, ale pak oni si to mezi sebou vyhandlují udělají si ten vlastní díl jako vždycky a řeknou si, já ti dám tento projekt, ty mi dáš tento projekt, což povede k tomu, že ty projekty nebudou mít vůbec žádný obsah, žádnou přidanou hodnotu a bude tam naprosto chybět eh, ta dimenze zaměstnanosti. Budou to takové nějaké staré věci, které se nyní budou znovu oživovat z mrtvých pomocí, čes, eh, pomocí evropských peněz. A nyní soukromí investoři, kam budou investovat? Když bude nějaký projekt dobrý, tak si myslím, je šance, že to k něčemu pozitivnímu povede, například v oblasti zaměstnanosti, kde třeba máme protíže, tak si můžeme říci ano, zde chceme investovat dobře a myslím si, že by šlo zajistit úspěchy. Například pomocí Evropského sociálního fondu jsme dosáhli již mnohého, tedy hodnotící kritérium tady je ale já mám jisté pochyby o tom, zda to nakonec skutečně povede k výsledku, o kterém bychom mohli říci, že vše bude velmi objektivní a že ten výběr nebude opět pouze z politického hlediska. To by bylo velmi smutné. Děkuji. Maria Joao Rodriguez. Um, děkuji, pane Torresi. Děkuji za tuto prezentaci. Myslím si, že přichází v pravou chvíli a je velice užitečná do této evropské debaty. Myslím si, že teď jste, eh, jsme uprostřed eh, naprosto zásadní diskuse, jak pro parlament, tak i pro náš výbor. Hovořil jste o tom, že je důležité zamyslet se nad kritérii pro výběr projektu. Dovolte mi zdůraznit tři, krat, tři kritéria. Jedno se týká stanovování strategických priorit Evropské unie. To znamená, investice by eh, měly eh, nakonec vést eh, k vesniku nového produstového modelu. To znamená energetický přechod, digitální přechod, ale zároveň se sociálním začleněním a tou třetí prioritou jsou sociální investice, investice do lidí, protože i zde můžeme právě vytvářet nová pracovní místa, celou řadu v vzdělávání, v různých školeních, v, také v pečovatelské sféře, sociální sféře. A <clears throat> to další kritérium, o kterém jste hovořil, je propojení Evropy. Je důležité, abychom Eh, vyplnili všechny ty mezery, které zatím existují v transevropských sítích. Ale pak je zde ještě další kritérium, které zní, že je nutné ehm, odstranit makroekonomické nerovnováhy. Myslíme si, že investice by se měly využívat právě k tomu, aby byly odstraněny makroekonomické nerovnováhy mezi jednotlivými členskými státy. Teď je to totiž tak, že jednotlivé členské státy nemají stejné příležitosti k tomu, aby investovali. A to je teď ústřední problém celé Evropy Evropy. Z toho důvodu se domnívám, že tento investiční plán musí mít na paměti i právě tuto potřebu, toto kritérium. Ve výboru Ekon proběhla také velice důležitá diskuse na toto téma, protože zatím je to tak, že příslušné nařízení nevytváří rovnocené podmínky pro člené státy k tomu, aby všechny členské státy měly vlastně stejné podmínky a stejné výhody k tomu, aby mohly čerpat z tohoto fondu. Je to tak, že země, které jsou nejvíce postiženy krizí, nemají stejné podmínky. Pokud bychom tento problém překonali, pokud by se nám je důležité tady, aby ty mikro, makroekonomické nerovnováhy se snižovaly, ne aby se zvyšovaly. A chtěla bych ještě říci, že zcela jistě budeme s MOPem spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Pane Toresi, teď je to na vás, prosím. Děkuji. Dovolte mi nejprve poděkovat za reakci na mou prezentaci a na analýzu, kterou jsme provedli. Myslím si, že ty dotazy, které jste položili, jsou velice důležité a náročné. Nejprve se zamysleme nad tím, jak zapojit Evropskou investiční banku. A to vlastně souvisí i s dalšími dotazy, které se týkaly selekčního postupu a kritérií. To, to je vlastně celé jádro celé věci, protože pokud nebudou ta kritéria dobře nastavená, tak zaprvé bude velice malý dopad celého toho plánu a za druhé bude tam možná ještě více politických eh, interferencí. Takže je důležité ta kritéria nastavit tak dobře, aby se ten efekt celého plánu maximalizoval. Pokud chceme maximalizovat dopad na zaměstnanost, tak je důležité zajistit, že veškeré projekty, které, eh, že, že vlastně hlavně se budou eh, vybírat projekty, které budou mít konkrétní externality. Musí to být projekty, které k nímž by jinak nedošlo, pokud, jste byl, pokud by zde nebyl tento investiční plán. To znamená posílení energetické sítě nebo digitální ekonomika. Tady si myslím, že teď jsme svědky nové technologické revoluce, která podle MOPu bude mít také opravdu hluboký dopad na trh eh, práce a že je tedy důležité využít všechny příležitosti v tomto oboru. Myslím si, že ty budoucí scénáře budou eh, jiné v budoucnu, takže je důležité eh, posílit všechno k tomu, aby Evropská unie mohla využít tuto příležitost využívat nové technologie. Bude to mít pozitivní dopad na zaměstnanost, na podnikatelskou sféru a i na budoucí prosperitu Evropy. Takže ta kritéria jsou opravdu velice důležitá. Pokud budou ta kritéria dobře zavedena do praxe, tak zcela jistě zlepší eh, kvalitu těch investic a tím i jejich návratnost. Takže za prvé, projekty se silnými externalitami, externalitami so, um, ehm, to znamená ty zelené investice, propojení Evropy, energetická sféra. Takže to jsou všechno věci, které jsou důležité. To druhé kritérium a myslím si, že je důležité, aby to druhé kritérium bylo odlišné od toho prvního. E, tak to je důraz na malé podniky. Ehm, je to tak, že v těchto velkých projektech je dost těžké zapojovat tyto malé podniky. Málo, mm, většinou to tak není, že se do nich zapojují. Takže ty <clears throat> jestli tedy ta možnost nebo ta, ta, mm, ten plán těch e, úvěrů je to důležité zejména pro země, které se teď nacházejí ve svízelných podmínkách. Ukazuje se podle zkušeností, že tomu tak bylo. A Evropská investiční banka eh, po, po případě určité ekvivalentní instituce, které třeba existují v Německu, by měly zajistit takové podmínky, které by mohly využít eh, i malé a střední podniky a tak by se tedy vlastně dalším způsobem mohl chytře využívat tento fond. Vedlo by to k dalšímu vytváření pracovních míst a k dalšímu růstu. K němuž by nedošlo, pokud by nebyl tento plán. Takže toto je vlastně druhý, druhé kritérium, které povede k, dru- k výběru druhého typu projektu. Další kritérium nebo další dotaz, ten se týkal politických interferencí, o tom příliš nechci hovořit, protože se na to nespecializuji ale mohu k tomu říci, že ve zprávě podtrháváme nutnost monitorování a hodnocení, protože někdy i dobře navržené projekty se mohou pak trošku vymknout, ehm, neubírá se to tou cestou, která byla zamýšlena, takže je to velice důležité všechno to ještě monitorovat a hodnotit. A myslím si právě, že u tohoto plánu je to velice zásadní. Může tam být také určitý jaksi kolateriz, kolaterizační přístup a je zásadní, aby při tom monitorování a hodnocení se také kladl důraz na Eh, zaměstnanost, na to, jaký to mělo dopad na zaměstnanost. Takže nikoli pouze na to, jak to vlastně, jak ten projekt, jaký měl přínosy, ale i jaký to mělo dopad na zaměstnanost. Eh, MOP s vámi bude spolupracovat a bude spolupracovat i s EIB, eh, e samozřejmě pokud se dohodneme na tomto přístupu a to pak bude záviset i na vás, ta se na něm shodneme. Uh, pak se byla otázka na nezaměstnanost mladých, jak zapojit více mladých lidí do pracovního trhu. Samozřejmě je to tak, že nezaměstnanost mladých eh, v některých členských zemích je opravdu vysoká. Vy jste se zde už eh, rozhodli zřídit eh, záruku pro mladé, která už vlastně Eh, se využívala například v 90. letech ve skandinávských zemích a tam to vlastně opravdu pomohlo eh, obnovit pracovní místa pro mladé lidi. Ten režim musí být eh, doplňkový k tomuto investičnímu plánu a myslíme si, že by bylo dobré to ještě pak navýšit, aby to opravdu splnilo ta očekávání, protože zatím tedy to není příliš velké. Očekáváme, že v každoročně v Evropě zapotřebí asi 21 miliard eur na to, abyste tedy platila ta záruka pro mladé. E, musí to být hlavně na e, dobrou obsazenost e, pracovních úřadů, mm, musí tam být dostatek příslušných pracovníků a to potom může být dobrým Eh, doplněním tohoto investičního plánu, protože tito pracovníci na těch pracovních úřadech, na těch úřadech práce mohou pomoci těm mladým lidem nacházet práci právě třeba v té digitální ekonomice, v zelené ekonomice a v dalších oborech, které vlastně budou využívat ten investiční plán. Také mohou, eh, také zde může být i pomoc k tomu, aby mladí lidé začali sami podnikat, aby zakládali <clears throat> malé a střední podniky. No a myslím, že už jsem zapomněl pouze zodpovědět otázku, která se týkala makroekonomických nerovnováhách. Hovořil jsem o tom, že zapotřebí vytvářet sítě, že chceme také posilovat malé a střední podniky a pak právě co se týče těch makroekonomických nerovnovách, tak je, myslím si, že to vlastně jaksi souvisí. Pokud eh, zde bude důraz na eh, vytváření sítí a malé a střední podniky, tak automaticky některé země vlastně z toho budou mít větší dopady, ale zatím je to tak, že investiční plán je považován za jakousi nadstavbu vnitrostátních investičních plánů. A eh, asi to bude tak, že eh, by vlastně se to mělo více brát v úvahu v těch zemích, kde je tedy vyšší nezaměstnanost. Podle EIB je v této nové politice zhruba asi 20% jakási solidární část. Hmm. Takže možná tento princip by se mohl také používat k tomu, aby se řešily tyto problémy. Děkuji, pokračujeme v otázkách. Nyní pan Sven Šulce. Děkuji, pane do Torresi, za vaše vysvětlení. Musím říct, že v mnoha bodech s vámi souhlasím, také s kolegy, kteří hovořili přede mnou. Ale rád bych se opět vrátil k tématu malých a středních podniků a to proto, protože v této oblasti jsem byl více než deset let činný, dříve než jsem byl zvolen sem do Evropského parlamentu. A já se tak vždycky poněkud divím, když se naslouchám těm diskusím, že si někdo myslí, že dostaneme peníze na trh, že máme malým a středním podnikům, které momentálně nedostávají žádné úvěry a pak to bude vše fungovat. Kdo takto uvažuje, uvažuje naprosto špatně. Já vám to vysvětlím velice jednoduše, protože nemám mnoho času, jen dvě minuty. Nejenom v Německu, odkud pocházím, máme na trhu téměř ve všech evropských zemích tři různé typy malých a středních podniků, co se týče financování. Je jednu skupina, ty Eh, mají velké zisky a dostávají úvěry, vůbec nemají problém získat peníze. Pak tam máme malé, středně velké podniky, které jsou v takové meziskupině, nevede se jim až tak skvěle, ale je možné je podpořit. A ty také dostávají peníze v současné době, protože peněz na trhu je dost. A pak máme třetí form takovýchto podniků, ty se asi vrhnou na takovéto projekty a ty na trhu peníze nedostanou. A my nejdřív musíme se zamyslet nad tím, proč kde mají problém. A tady já mám trochu obavy, že pomocí peněz, které my vydáme, podpoříme malé a středně velké podniky, které na trhu pravděpodobně se svými produkty šanci nemají. My je takhle udržíme při životě 3-4 roky a za 5 6 let uvidíme, že ty podniky stejně již zanikly a že jsme v podstatě jenom eh, zafinancovali daňovými zprostředky takový program na přežití. Takže pozor na to a dále. Investice do vzdělávání, které se mají učinit, do hlav lidí tedy. Uh, to si myslím by bylo vhodnější, to by pomohlo právě i malým a středním podnikům, právě takovýmto, kteří momentálně mají dost peněz, které nemají problémy. A, a to by pomůže nejenom Německu, ale dalším zemím. Tedy investovat do hlav. A pozor na to, pokud budeme investovat do podniků, tady je třeba si jasně zvážit nejdříve, proč vlastně peníze potřebují. Děkuji a nyní Ineš Zuber. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat panu Torresovi za jeho prezentaci a položila bych otázku, která se bude týkat typu zaměstnání, zaměstnanosti, kterou vytvoříme pomocí tohoto plánu Junkerova. A je to otázka, která vyjde nad pou nad pouhou kvantitativní otázku. Mně jde tedy o to povahu těch pracovních míst, které se vytvoří, ne o počet. Tady často hovoříme o té nutnosti vytvářet pracovní místa, to je jasné, ta nutnost tady je, ale často zapomínáme na to, že již jsme zažili doby, kdy nebyla nezaměstnanost, ale to, co chybilo, byla kvalita pracovních míst například eh, otroci v době otroctví měli spoustu práce, měli zaměstnání byli, ale neměli vůbec žádná práva. Takže já se ptám, a souvisí to s vaší perspektivou. Jak chcete zajistit to, aby tento plán nevytvořil pouze početně pracovní místa, ale aby zajistil kvalitní pracovní místa udržitelná do budoucnosti? Myslím si, že by nebylo žádoucí, aby tento plán podpořili pouze nějaká soukromá konzorcia a některé velké soukromé investice, o kterých jasně víme, že potřebují prostředky, ano. Ale jak chcete zajistit to, aby ten plán pomohl tedy i pracujícím, aby změnili jejich život k lepšímu? A ptám se tedy, jak můžeme zajistit, aby tento plán zajistil práva pracovníků a kvalitní pracovní místa pro pracovníky, která budou provázena sociálními právy. Děkuji. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také mnohokrát Mezinárodní organizaci práce za předložení studie. Myslím si, že je skutečně hodnotným příspěvkem k tématu vytváření pracovních míst v kontextu našich diskusí o dopadech investičního plánu, neboť společně s udržitelným růstem je důležité, abychom vytvářeli také udržitelná kvalitní pracovní místa, což by měl být jeden z centrálních cílů investičního plánu. Líbí se mi studie v tom smyslu, že nám ukazuje potenciál, který nyní můžeme využívat. A e, odpovědné osoby ovšem musí nastavit dobré rámcové podmínky pro to, aby ten potenciál skutečně byl vytvořen. Potenciál pro vytváření pracovních míst. Sami říkáte ve své studii, že ten krok, že se jedná o krok správným směrem, potřebujeme ovšem další doprovodná opatření, abychom skutečně dospěli k ekonomice, která bude trvale udržitelná a bude vytvářet pracovní místa. Ale Zmiňoval jste nějakou spodní hranici, Mm, počtu pracovních míst to má být 400 tisíc, maximální hranice je 2,1 milionu, pokud tam budou vytvořeny ty dobré podmínky, doprovázející a tak dále, opatření, nové projekty. Mne by ale zajímalo, jaké rámcové podmínky e, vidíte u těch 400 tisíc pracovních míst, to je ta spodní hranice. Jak hledíte na ten pákový efekt, který je jistě relativně sporný. Máte nějaké různé scénáře toho pákového efektu a když se podíváme na těch 400 tisíc pracovních míst, jaká to budou, v jakých sektorech, momentálně nemáme žádné informace o tom, jak má být ten plán rozdělen do jednotlivých odvětví, ale dobře víme, že situace se zaměstnaností je velice různá v různých odvětvích a ten plán se týká všeho digitální ekonomiky, městského plánování a tak dále, energetiky. Jak tedy vy to vidíte? A já bych se vrátila zpět také k tomu, co řekli mý předřečníci. A totiž nejde pouze o tom vytvořit určitý počet pracovních míst, ale zejména jde o to, jaká to budou pracovní místa. Budou kvalitní, budou udržitelná, zajistí lidem existenci. A já asi myslím, že to doporučení, které jste řekl, vy, vyslovil vy, že je třeba monitorovat ten dopad těch opatření, to je zásadní. Ale ještě důležitější je, stejně tak, jako je to ve strukturální politice EU, abychom pro investiční politiku měli již v pokynech toho řídícího výboru jasné kritéria, jasné podmínky, například propojení s Evropou 2020, jasně zakotvení principu partnerství, to znamená zapojení lokálních partnerů, sociální společnosti, ne, ty občanské společnosti do e, těchto plánů. A tady si myslím, že ještě máme velké nedostatky. Velice rychle, protože vlastně doplním jenom paní Rodriguez před chvíličkou. Určitá zonalita, určité nerovnosti makroekonomické. Já jsem, ano, si to vyslechl. Uh, vy si myslíte, že by bylo nevhodnější investovat tam, kde máme více potřeb. Samozřejmě, že to nesmíme nějak karikaturovat. Samozřejmě, že i Německo potřebuje investice. Ano, dobře, mají přebytek, ale i oni potřebují samozřejmě investice. Nesmíme to nějak skarikaturizovat. Ovšem, Musíme samozřejmě někde udělat určité priority, určité oblasti, které jsou nejdůležitější a právě proto je zde určitá, určitá solidarita, která by mohla umožnit fungování těchto projektů. To je velice důležité, to propojení. A konkrétní dotaz? Zda jste v této studii se podívali na určité podmínky, to znamená zonalita, geografická a různé scénáře v této oblasti. Prostě ano, samozřejmě jsou zde určitě tematické záležitosti, s tím souhlasím, ať už jste udržitelný rozvoj nebo digitální oblast. Ovšem, je zde nějaká i geografická záležitost, nějaké zónování a pokud ano, pokud s tím počítáte, jaké máte výsledky? Děkuji. Eh, Ač pirmininke ir eh, děkuji už atliktą tyrimą. Slovo, paní předsedkyně. <clears throat> Také poděkuji za tuto prezentaci. Dovolte mi několik otázek. Ta nejdůležitější otázka. Politika zaměstnanosti je přímo propojena s ekonomikou a ten dopad pocítí v první řadě lidé. Lidé, kteří budou bez práce, lidé, kteří budou mít eh, dostatečný příjem a ti, kteří ho mít nebudou. Čili je také důležité, abyste byly dobré pobídky pro investice. O těch pobídkách jste rovněž hovořil. Chci se zeptat, jaké konkrétní pobídky máte na mysli? A jaký typ pobídek zajistí to, aby investice v členských státech byly dlouhodobé, udržitelné a životaschopné a aby přinesly opravdový um, přínos pro lidi? Není to tak, že každá země si volit vlastní pobídky, nebo zde mají být zde nějaké evropské pobídky? A pak eh, chci ještě říct jednu věc. Kolegové všichni zdůrazňovali to, jak jsou důležité malé a střední podniky, protože právě vytváří pracovní místa. Ale otázkou je, proč malé a střední podniky nedostávají úvěry, aby mohly vytvářet tato pracovní místa v různých regionech. Proč nemají přístup k úvěrům? Jaké jsou ty důvody? Co zatím stojí? a pomůže investiční plán opravdu malým a středním podnikům to, aby měli lepší přístup k vědům a mohli vytvářet nová pracovní místa? Ještě jeden dotaz. 25 milionů, to je číslo, eh, to je počet nezaměstnaných v Evropě. 12 milionů lidí je dlouhodobě nezaměstnaných z toho. Pokud budeme investovat do energetiky, do digitální sféry, Znamená to, že těch 25 milionů nezaměstnaných lidí se opravdu chopí těchto konkrétně, mm, konkrétních pracovních míst? Jsou ti lidé dostatečně motivováni k tomu, aby měli zájem o, tyto, o tato pracovní místa? Protože pokud chcete ten plán uskutečně, tak tam musíte mít lidi, kteří budou dostatečně školeni, budou mít dostatečné vzdělání, kteří budou dostatečně motivováni k tomu, aby eh, na tato pracovní místa nastoupili. Takže se ptám, zda ten investiční plán eh, by se také neměl více zaměřit i na to, jaké mají schopnosti eh, lidé. Ano, děkuji. Už celá řada kolegů vám poděkovala za tuto studii a také zdůraznili, že opravdu přichází v pravý čas, takže už to nemusím opakovat. I když bych chtěla říct, že s tím zcela souhlasím. Eh, opravdu fandím práci Ehm, MOPu. Mám tady jeden dotaz, který se týká určitých ehm, který se týká Evropské investiční banky. Já jsem hovořila s, tím, s lidmi z Evropské investiční banky. Oni říkají, že vlastně teď eh, tam hledají snad nějakých nových 500 zaměstnanců, kteří budou posuzovat ty projekty. A oni říkají, že tam budou určitá omezení nebo určité, uh, určitá kritéria, která se týkají té návratnosti investic, že to má být nějak tedy 18 Ale je jasné, že pokud chcete nějaké ekoprojekty nebo sociální projekty, tak bude dost těžké, ne vůbec nemožné dosáhnout té 18% návratnosti investic. Oni budou mít tedy takovou dost jinou práci, než, věč, než eh, provádí obecně, protože tam bude velký počet těch projektů, budou muset vybírat podle jiných kritérií. Uh, já se chci zeptat, zda přemýšlíte na to, o tom, že Evropská investiční banka vlastně by se měla možná zamyslet nad tím, zda ta kritéria nezměnit, nebo jak ta kritéria nastavit. Děkuji nyní paní Paloma López Permejo. Hmm, ano, děkuji hmm, za slovo. Chtěla bych poděkovat panu Torresi za jeho zprávu a mám několik dotazů. Ve zprávě hovoříte o tom, že plán by mohl vést k vytvoření 1,8 milionu pracovních míst. Ale to vychází z předpokladu, že tedy budou ty nové investice, ale 23 miliard investic to je vše, co se zde nabízí a bude to vlastně eh, formou dotací z EIB. A co se týče těch soukromých investic, k nímž tedy zřejmě dojde, tak tam to bude všechno jinak, protože strategické investice budou prováděny pouze v zemích, které, kterým už teď se daří ekonomicky dobře a tam už vlastně se investuje stejně. Čili tento plán vlastně se bude soustředit spíše na země, kde je nižší nezaměstnanost a kde už teď je vyšší růst. Znamená to, že vlastně celkově spíše vznikne méně pracovních míst, než jak doufáte. Také bych chtěla ještě upozornit na to, že EIB už teď čelí potížím v tom, jak vynaložit peníze, které má k dispozici. Jednak tam jsou určité technické překážky a jednak um, také tam jsou eh, určité projekty, které se nepodařily a celkově eh, není dost peněz eh, k dispozici pro malé a střední podniky, zejména v technické sféře. Takže dovolte mi tyto dotazy. Za prvé, jaké záruky můžete dát k tomu, aby tento kapitál stimuloval jak kvalitu, tak kvantitu pracovních míst? A za druhé, co podle vás nebo jak podle vás může tento plán změnit produkční modely, které, mm, a to je změna, kterou potřebujeme v celé řadě zemích, aby ty peníze neplynuly pouze na určité krátkodobé projekty v některých zemích, kterým už se stejně teď daří poměrně dobře a které nebyly tak ohroženy deindustrializací. Vážený pane Toresi, děkujeme, že jste mezi námi v našem výboru dneska dopoledne. Jestli dovolíte ten konkrétní projekt a jeho povaha. Vy jste nám vysvětlil a já s vámi souhlasím tyto projekty, tyto nové projekty by měly být takové, které ještě nebyly financovány v minulosti a například v nových sektorech ty priority, to znamená digitální oblast, energetika, tak jak to stanovila komise. Nové sektory, nové domény, nové oblasti, ovšem to znamená i nové kompetence. Proto si kladu otázku, zda teda ti, kteří budou, kteří hledají práci, i především dlouhodobí nezaměstnání, vy jste se o tom správně zmínil, čím déle jste nezaměstnaný, tím obtížnější je návrat do pracovního poměru. Zda teda budou mít tyto lidé dostatečné možnosti, kompetence, budeme schopni to mobilizovat. A možná ty první investice by právě měly jít do vzdělávání právě těchto lidí, aby získali tyto dovednosti. Děkuji. Ja, nach Ihren Děkuji. Po vašich vysvětleních mne napadla ještě jedna myšlenka, aniž bych ji nyní technicky přeskoumala. Eh, mám tady takovou otázku. Týká se to iniciativy pro zaměstnanost mladých. Tu členské státy téměř nevyužili. A já se vás ptám, jestli si myslíte, že by bylo možné, pokud by takovéto eh, prostředky se staly částí toho investičního plánu, byly by učilově vázané, zda by toto byla šance, jak masivně podpořit zaměstnanost mladých v Evropě. To je taková spontánní myšlenka, která mě nyní napadá, ale víme, že potřebujeme více investic, tak si myslím, že by nebylo špatné cíleně investovat do podpory mladých lidí. Viděl byste v tom šanci? Eh, Well, the last question on the list now. Poslední dotaz pan, pan Denkendelera. Pokud se ještě někdo chcete na něco zeptat, tak musíme tedy brát v úvahu to, že se bude brzo, bude čas na hlasování v 10.15. Takže pan Kandelare. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za velice zajímavé informace. Já jsem eh, eh, patřím k mladým poslancům a mám velké obavy o osud mých vystevníků, zejména na jihu Evropy. Právě jim jste řekl, že investiční plán by mohl podpořit zaměstnanost. A proto se ptám, když se podíváme na situaci na jihu Evropy, tady je jasné, že něco udělat musíme, ale jak to můžeme sladit eh, s potřebami investorů, kteří Eh, mají být zapojeni do investičního plánu v celé Evropě. Jak tedy můžeme vytvořit podněty pro to, aby investovali, abychom nalákali nejenom veřejné investory, ale hlavně investory soukromé. Eh, protože já si myslím, že pomocí tohoto plánu bychom mohli vytvořit zejména problémy na jihu Evropy, ale i soukromí investoři těm jde zejména o profit a ne o to řešit problémy jiných zemí. Pan Becker, děkuji, krátká otázka. Uh, Víte, zda jedna z těch hospodářských oblastí, které prokazují od začátku krize neustálý růst, a totiž sociální podnikatelství, social business iniciativ a tak dále. Ob, zda tam existuje nějaký cíl ze strany té investiční ofenzívy a za ten cíl je zakotven, pevně zakotven. Děkuji. Děkuji. Poslední otázka od pana Mana. Děkuji. Já jsem již hovořila. Ještě jedna krátká doplňující otázka, která ještě nebyla položena a já si myslím, že je důležitá. Říkali jsme, že se e, pokusíme o to, aby tady byla možnost vidět e, v pracovních místech šanci do budoucna. Dokážete si představit, že bychom měli nějakou facilitu, která by spočívala v tom, že bychom měli takové projekty, jako například duální vzdělávání, které již existuje v některých členských státech, že bychom takovéto vzdělávání aktivně podpořili. Některé členské státy říkají, že by si to přáli zavést, ale ještě nemají odpovídající struktury. Jak by bylo možné podpořit takovouto úspěšnou koncepci? Já si myslím, že tady by mnoho investorů z měšku mohlo říci ano, vidíme, že to bylo úspěšné, takže jsme s to podpořit eh, takovéto zavádění tohoto vzdělávání v jiných členských zemích zemích. A nyní, jestli dovolíte, tak opravdu krátké odpovědi na všechny tyto otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za tuto úžasnou diskuzi. Je jasné, že je to diskuse, která by měla pokračovat, věnuje se velice důležitým záležitostem. Ten tematický přístup, abych to trošku ušetřil, ten náš čas. Role EIB. Několik kolegů se o tom zmínilo. Ano, jistě jsou to určitá kritéria, která mají ovšem. EIB je veřejnou institucí, veřejnou bankou. Co to znamená? Samozřejmě, že ty stimuly tam jsou trošku jiné, protože potřebujete takovou veřejnou bankou, která kterou, která by hrála role prostředníka, jež by mohly hrát soukromé banky. Samozřejmě, že bychom měli zajistit určitou profitabilitu, probozu schopnost, která je dostatečná, to je jasné, ale zároveň akceptovat to, že někteří, možná většina beneficientů těchto plánů EIB se týká všech členských států a že tam očekáváme díky tomu sociální dopad, a mm, že v podstatě ten, ten soukromý, ta soukromá návratnost by byla ještě vyšší. Právě proto potřebujete tu veřejnou banku, která vlastně umožní, aby ten kolektivní, ta kolektivní návratnost byla vyšší než soukromá, protože jinak by se do toho zapojili soukromé banky. No má kritéria pro EIB aby teda to hodnotila nejenom pokud jde o ziskovost, ale o celoevropský dopad i s ohledem na investice. To je velice důležité. Čili jde o určitý <clears throat> posun, já to nedokážu posoudit, protože nejsem z banky, ale nová kritéria, nová kritéria fungování vůbec EIB. Několik otázek se týkalo kvality těch pracovních příležitostí, slušné práce, dostatečné práce, řádných podmínek. Jedna věc, která by se zde mohla udělat u projektů v digitální ekonomice, energetických sítích a tak dále. Například již při poptávkách my se máme v naší organizaci nástroj, mezinárodní pracovní podmínky by tam měly být zvažovány v rámci těchto tendre. Toto je standard, který platí možná téměř ve všech evropských zemích a je to transponováno i do celoevropských politik. To si myslím, že by bylo dobré, aby to tam teda tyto podmínky byly dodrženy. Ve třetí části naší zprávy Samozřejmě ten investiční plán asi by se netýkal úplně jenom kvality práce, ale v, kvality práce, ale v podstatě my chceme zajistit, aby obecně <clears throat> celoevropským naším přístupem bylo, aby ta nová pracovní místa byla kvalitní pracovní místa a právě proto je lepší, aby jsme se na to podívali v takovém tom širším rámci s ohledem na širší strategii zaměstnanosti. Další otázky se týkaly mladých lidí, mladé generace, jak je zapojit dále ty dimenze zručnosti, dovednosti získaných. Jistě, je určitá diskrese na straně všech členských států. V některých ty, které jsou malé a středně velké podniky ziskové, mají přístup k úvěrům bankovním. Ovšem ne ve všech zemích EU tak tomu je. Právě z tohoto důvodu. Zde dokonce máme například země, kde jsou ziskové malé a středně velké podniky, které nemají přístup k úvěrům. A to je tragédie. Čili v některých zemích to funguje, v jiných to nefunguje a náš plán by měl umožnit tyto, tento potenciál, rozvinout ho. Dále zručnosti, dovednosti, zlepšit tuto stránku Jistě, my jsme asi v naší zprávě se tomu nevěnovali úplně dostatečně. Měli bychom se na to zaměřit. První záležitost, jaké zručnosti budeme potřebovat, schopnosti, jak to definovat, to je obtížné. Možná spíš nějaké možnosti, které by nám okamžitě detekovaly možnosti potřeb takových um, zručností, schopností, tak aby vzdělávací systémy, um, různé přeškolovací systémy na to reagovaly rychle. <clears throat> Dneska v této době rychlých technologických změn prostě musíme i předvídat trošku rutinné, rutinná pracovní místa, například um, údajně budou klesat nebo jejich počet v Evropě spíše možná budou zapotřebí takové ty, ta pracovní místa, přímého kontaktu mezi lidmi. To uvidíme, bude záležet samozřejmě na rozvoji každé země. A dále nesmírně důležitá otázka toho geografického komponentu našeho plánu, jestli dovolíte, já budu odpovídat francouzsky. To je otázka z určitého pohledu do jaké míry tento investiční plán vlastně bude znamenat evropskou politiku, především v eurozóně. Tam vidíme určitou, ne, určitý nedostatek, ta ekonomická politika, která nebyla dostatečná. My v podstatě to musíme, to znamená, to, že zde máme jednotnou měnu, prostě musíme rovněž eh, zohlednit. Musím, to znamená, ten jeden milion nezaměstnaných musíme vlastně samozřejmě tento moment zohlednit eh, i pokud jde o geografické rozdělení, investovat příjmy, investovat podle toho, v jakých regionech je více nebo méně nezaměstnanosti. Čili já ještě jednou děkuji moc za tuto příležitost. Já vím, že jsem si jistý, že jsem neodpověděl na úplně všechny otázky, ovšem ještě jednou bych velice rád poděkoval za tuto příležitost přijít mezi vás. Děkuji, děkujeme, pane Torresi, říká paní předsedající. Já si myslím, že nepochybně vás budeme ještě eh, chtít pozvat do našeho výboru. Ráda bych skutečně, skutečně poděkovala za tuto nesmírně příjemnou příležitost si s vámi pohovořit. Velice to bylo pro nás užitečné. Nyní hlasování. Jestli dovolíte dvě, tři minutky, abychom se trošku zorganizovali, podíváme se, zda máme všechny hlasovací lístky.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 We'll start with the... Takže začínáme s hlasováním. Nejprve je to Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Je to polská záležitost, podnik Zachem. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. EPP EPP má o čtyři hlasy navíc. Ano, tak proč ne? Tak, teď to je v pořádku, výborně. To znamená, že vidíme výsledky hlasování a je to přijato. Dalším bodem je rovněž tento globalizační fond a je to podnik Saint-Gobain z Belgie. Zahajuji hlasování. Zaha- ano, funguje to. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. <clears throat> Přijato. A nyní je to společnost Aleo Solar z Německa. Jutta Steinbrück by chtěla k tomu něco říci. Děkuji, paní předsedkyně. Frakce SAD má ústní pozměňovací návrh, týká se to odstavce 6, ten má být nahrazen a my navrhujeme, aby odstavec 6 byl nahrazen tímto textem, řeknu to anglicky. For that no to znamená, aby tam vidíme, že tam nejsou, nebo teda nemáme žádné další stimuly pro účastníky EGF. Personalizovanější a hlubší opatření by spíše měla být tímto způsobem podporována. Uh, okay, then we... Dobře, říká paní předsedající. A nyní teda o celém textu, tak jak byl upraven ústně, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dostáváme se k dalšímu. Dalším bodu a to je udělení absolutoria za souhrný rozpočet. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? chváleno. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pět. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šest. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, šestkou věříme. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? <laughs> Promiňte, říká paní předsedající, hlasování teda končíme a je to schváleno, jak vidíme. Sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Devítka. Byla stažena. Desítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis B. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis C. Pro Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh číslo 19 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. No a nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska v upravené formě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme k Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání. Je to udělení absolutoria. Kompromis A. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro? Je tam ústní pozměňovací návrh, jak vidíte, kdo je pro tento návrh, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro? <clears throat> proti, zdrželi se, Přijato. Čtyřka, o té nebudeme hlasovat. A nyní o celém návrhu stanoviska v upravené formě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. discharge on... Další bod. Udělení absolutoria za rok 2013 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 5, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanovisku v pozměněném znění. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále Návrh stanoviska, který se týká udělení absolutoria za rok 2013 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Odstavec 2. Odstavec 2. Kdo je pro? Je to tedy odstavec 2, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 2. A je zde také ústní pozměňovací návrh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 Nyní hlasujeme o celém návrhu stanovisku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh stanoviska, který se týká Udělení absolutoria za rok 2013 Evropská nadace odborného vzdělávání. Kompromis A, jako Alena. Za... Takže kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2 zpravodaje. Zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď hlasujeme o celém návrhu stanovisku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále návrh stanoviska, který se týká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 Eh, we Se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Evropský fond pro strategické investice, neboli EFSI. Dovolte mi na úvod několik slov, ještě předtím, než eh, otevřeme diskusi na toto téma. Jak je to vlastně s tím vnitřním postupem ohledně tohoto tématu? koná se několik, nebo konalo se několik schůzek mezi výbory, abychom se dohodli, jak si rozdělíme kompetence na toto téma. A samozřejmě, že vždy jsem zdůrazňovala, že je důležité, aby právě výbor EMPL byl úzce zapojen. Jak je to tedy z toho technického pohledu? Bohužel tedy zatím ten legislativní návrh obsahuje dost málo sociálních aspektů. Nicméně, možná je tam ještě určitá příležitost, jak tam více začlenit tyto věci, které mají posílit eh, zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých. Nesmí, nesmí jít pouze investice, které posílí finanční trh nebo které budou dobré pro finanční trhy. Musí to posílit eh, pracovní trh, pracovní místa. A to je právě místo, kde jsme erudovaní my, náš výbor. A <clears throat> proto tedy na těch schůzích předsedu výboru jsme trvali na tom, že bychom měli být předluženým výborem podle uh, článku 54. Nicméně konference předsedů výboru zatím ještě neučinila žádné závěrečné rozhodnutí. Je tam určitý pouze určitý návrh, aby tam byl jakýsi řídící výbor, který bude koordinovat práci a do něhož se mohou zapojit všechny výbory, které mají zájem. Takže teď to bude na konferenci předsedů, aby se rozhodli, aby učinili to konečné rozhodnutí, které se týká rozdělení kompetencí. Vypadá to pravděpodobně, i když to zatím ještě nebylo rozhodnuto, že Ekon bude tím příslušným výborem. A jak mě informoval předseda výboru Ekon, vzhledem k tomu, že se EFSI legislativa bude projednávat ve zrychleném řízení, tak zřejmě nezvládnou zároveň zvládnout i iniciativu, která se týká odstranění nedostatků v těch investicích. <clears throat> A ono to sice souvisí s návrhem EFSI, ale je to spíše v politickém kontextu, ta zpráva z vnitřní iniciativy. A my tedy, náš výbor EMPL, tedy využije článek 54, stanovili jsme už zpravodaje, zpravodajku, paní Mana z Zelené. A já už jsem několikrát jasně řekla, jak ve výboru, jak v na předsedů výborů, tak už jsem to řekla i předsedovi výboru Ekon, že výbor pro zaměstnanost naprosto chce mít paralelně s tímto návrhem EFSI také zprávu z vlastního podmětu, abychom tam také mohli začlenit co nejvíce našich priorit, co bude možné. Nicméně teď tedy s politováním mohu říci, že to tady zatím není příliš pravděpodobné. Takže hlavním výborem se stal Ekon. Ekon eh, má tedy také na starosti celý ten harmonogram. Je tedy pravděpodobné, že Econ bude vlastně tím hlavním a všechny výbory, které mají zájem, se mohou stát součástí té řídící rady, toho steering eh, board. Ale zatím ještě nevíme přesně, jak to tady všechno bude postupovat, jaké tam budou procedury. Nicméně, jakmile budu vědět podrobnosti, tak vás o nich budu informovat. Dnes zde máme vlastně první výměnu názorů, která se týká právě Evropského fondu pro strategické investice. Nyní dávám slovo koordinátorům. Když se tak rozhlížím, tak nikoho odpovědného nevidím. Možná paní Moraes za EPP? Oh, sorry, but I don't have that. Sorry, I didn't put it. I apologize. It's Madam La, La Jaslověka. Ne, omlouvám se, paní Jaslověcká je odpovědnou osobou. Takže paní Jaslověcká je zde a hlásí se o slovo nebo dostává slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych vám chtěla srdečně poděkovat za velké úsilí, které jste vyvinula pro to, abyste posílila roli našeho výboru při vypracování textu, na kterém pracujete. Ano, ono to pravděpodobně půjde velice rychle a já bych chtěla ještě také poděkovat za setkání, které jsme zorganizovali dnes ráno s Mezinárodní organizací práce a děkuji vám také za představení studie, která se velmi týká tématu investičního plánu, kterým se zabýváme. Investiční plán je důležitým tématem. Evropský fond pro strategické investice a náš text k němu je velmi důležitý. A tento fond eh, vlastně dává naděje tisícům Evropanům, že se zlepší ekonomická situace, že budou pracovní místa, že se nám podaří vyřešit krizi. Jde ovšem o to, zda tento nástroj bude dostačující, zda skutečně budeme schopni zajistit rozmach evropské ekonomiky, ale stále se zdá, že děláme příliš málo. Řešení má nyní spočívat v tom, že budeme mít fond pro strategické investice, má to být jakýsi odrazový můstek pro více zaměstnanosti a růstu. Fond EFSI se má sestávat ze tří pilířů, které se budou vzájemně ovlivňovat. Jednak půjde o to, že během příštích tří let mají vzniknout dodatečné investice ve výši 315 miliard. Tyto investice mají co možná nejefektivněji využívat veřejné prostředky a zároveň zapojit soukromé peníze. Dále má dojít k iniciativám, které budou uh, sloužit k tomu, aby se eh, dostalo potřebám celé ekonomiky. A za třetí je třeba zničit překážky pro investice, nalákat investory, o to jde, tak, aby vznikl pákový efekt. Je nám jasné, že plán bude fungovat pouze v případě, kdy bude dostatečný počet zájemců o tento fond, jak ze strany členských států, bank, soukromých investorů, tak ze strany orgánů regionální a místní zprávy. Fond EFSI má být podnětem pro strategické investice. Já jsem si ten text pročetla, vy, paní předsedkyně, jste k němu již mnohé podotkla a správně říkáte, že máme málo času. Všechny instituce, nejenom parlament, se musí zmobilizovat a rychle jednat. Jean-Claude Juncker, pan předseda komise, velmi rychle předložil tento svůj investiční plán, bylo to již v minulém roce. Rada rovněž velmi rychle zareagovala a přijala ho, což bylo 18.12. A Rada eh, vyzvala oba dva zákonodárce, respektive komise, aby se shodli do poloviny března. Pan Dombrovský řekl, že rychlá dohoda by mohla být možná eh, právě díky silnější politické podpory ze strany Rady. Rada začala pracovat již v lednu na tomto plánu a my nyní máme již v podstatě pouze dva měsíce času, abychom se jako parlament vyjádřili. Víme, že fond by měl začít fungovat již v polovině tohoto roku, což je skutečně velice rychlé tempo, kterým chceme postupovat. Dámy a pánové, vy jistě víte, že dnes nemůžeme hovořit o konkrétních řešeních či pozměňovacích návrzích. Nejdříve chceme provést výměnu názorů. Chceme hovořit o tom, jak zajistit, aby tento fond sloužil k tomu, aby byla realizována strategie Evropa 2020, aby bylo vytvořeno více pracovních míst a posílená konkurenceschopnost, což do Evropy vrátí opět růst. A já si myslím, že tento text bude procházet mnoha výbory, myslím si, že sedm výborů bude vypracovávat stanovisko a někdy mám pocit, že hospodářská koherence a zaměstnanost jsou propojeny. Proto si myslím, že bychom se tomu měli věnovat opravdu zodpovědným způsobem ve našem výboru. Všechno toto je zásadní pro reálný růst a pro skutečné fungování tohoto fondu. Nedostatek investic. To samozřejmě hrozí všem těm našim cílům v rámci strategie 2020 a všechny prostředky, které zde mm, vidíme, zatím nepředložily dostatečné výsledky. Právě proto Doufám, že tímto způsobem tyto prostředky budou vydány správným způsobem, že fond umožní další rozvoj infrastruktury v dopravě, energetice, mm, dále je to rozšíření Wi-Fi, podpora růstu ekonomiky, protože tyto investice by měly jít do reálné ekonomiky a to je v podstatě zásadní pro úspěch celého tohoto fondu. Bude to samozřejmě opřeno i o ekonomickou hodnotu, hodnotu Evrop, přidanou evropskou hodnotu a musí to být samozřejmě v souladu s našimi evropskými cíly. Mělo by to rovněž umožnit vytvoření trvalých pracovních míst a roz, určitého vyváženého rozvoje v Evropě. Tato podpora by měla jít především i do přeshraničních projektů. Máme zde takové různé prognózy, výhledy, o kterých jsme si dneska i vyslechli, různé informace, dokonce 2,5, možná kolem 2,5 milionu nových pracovních míst bychom mohli mít vytvořených v rámci nebo díky tomuto fondu. Víme, že mm, Evropané mají opravdu mnoho úspor. Vidíme zde několik stovek miliard eur zde v Evropské unii a na základě dalších, dalších výzkumů, které udělala Evropská komise, EIB, členské státy, Evropské unie. Vidíme, že se jedná o situaci, kde nefinancujeme potenciálně rentabilní projekty tak jak o tom pověděl i komisař Katajnen, je zde nedostatek určitého mm, všeobecného využívání těchto investic v Evropě a my doufáme, že dojde k odblokování takové té stagnace ekonomiky. To v podstatě není pouze naděje, ale i očekávání investorů. V souladu s, ze eh, závěry Evropské rady Evropy z 17. a 18. prosince loňského roku je velice důležité, abychom vytvořili určité, určitý mechanismus, který umožní neutralitu, rozpočtovou neutralitu, pokud jde o příspěvky do tohoto fondu. Na ranní schůzce jsem již předložila kolegům obavy, které které mám vůči tomuto fondu, tak jestli dovolíte ještě několik informací. Tento fond by se měl věnovat velkým investicím, budování různých sítí, přeshraničních investic, to, co by mělo posílit hospodářský růst v Evropě. Projekty by nebo realizace těchto projektů by měla probíhat na straně malých a středně velkých podniků. Tento fond by měl zároveň jaksi aktivovat ty nefunkční možnosti investic nebo zmražené prostředky. Já se ptám, zda malé a středně velké podniky mají takové prostředky a zda ty garance záruky, které zde vidíme, umožní faktické využití těchto prostředků na straně malých a středně velkých podniků. Já skutečně nevím, zda oni mají potenciál v rámci těchto velkých investic. A pro nás je to neuvěřitelně důležité, aby se tyto prostředky dostali malým a středně velkým podnikům, protože právě tyto podniky vytvářejí pracovní příležitosti. Proto je důležité, abychom se podívali na to, jakým způsobem zde je zajištěno toto využití prostředků malými a středně velkými podniky. Úspěchem, a to si všichni, toho jsme si vědomi, zda skutečně budeme moci vytvořit určitý, určitý takový ten rozsáhlý efekt a samozřejmě nesmí zapomínat na řízení tohoto eh, fondu, protože rozhodování bude v rukách um, orgánu, který bude vybírat tyto projekty. Nesmí to být spolitizovaný orgán, musí to být nejkvalitnější projekty. Samozřejmě, že je důležité i jakým způsobem bude složený tento řídící výbor, jak členové výboru v něm budou, protože údajně Eh, to možná budou řídit bohatší země, protože to bude spojeno i s tím, kolik budou investovat. To je sice logické, ale ovšem politicky nesmírně riskantní. Kritéria pro výběr investic, to jsme rovněž podle mě to je nedostatečné. Dneska nám to za, eh, zástupce Mezinárodní organizace práce sice trošičku popsal, ovšem my jsme to i popsali v našich pozměňovacích návrzích. Eh, já si myslím, že bychom měli takové možnosti nebo takové, taková kritéria znát i nyní, tak aby investoři se mohli rozhodnout, tak důležité je rovněž je důležité vytvořit určitý rámec, který bude realizovat tyto projekty a zároveň potenciální beneficienty, je prostě velice důležité, aby ta očekávání, ty potřeby, abychom teda je identifikovali, to, co bude trh práce v brzké budoucnosti potřebovat. Je to taková velice dynamická diskuse, která zde probíhá již od dnešního, eh, do, dnešního rána. Já samozřejmě se těším na všechny vaše názory, na vaše připomínky, těším se na plodnou spolupráci nejenom eh, všech politických stran zastoupených v našem výboru, ale i v celém parlamentu. Děkuji. Maria Jau Rodriguez for, uh, Maria Rodriguez za SAD. Very well. Many thanks, Chair. Um... Velice děkuji, paní předsedkyně nahrazuji našeho koordinátora. Chtěla bych nejprve poděkovat za veškeré informace, které jste nám dala vy, paní předsedkyně, které se týkají postupu toho, abychom zvětšili vliv našeho výboru v, celé této, v celém tomto souboru iniciativ, které se teď připravují. A souhlasím s vámi že když eh, říkáte, že se připravuje ta zpráva z, z vlastního podnětu, tak <clears throat> tam bychom měli vycházet z právního základu článku 54. To si myslím, že je naprosto Eh, jasné, to, o tom se nedá vést žádná diskuse, protože opravdu zaměstnanost a vysoká zaměstnanost je konec konců hlavním cílem tohoto investičního plánu. Dále, co se týče konkrétního eh, nařízení o EFSI, tak eh, jsme pochopili, že teď to, je to vlastně v rukách konference předsedů, takže uvidíme, jak, jaké bude jejich konečné rozhodnutí. Nicméně, v každém případě bychom měli zorganizovat svou práci takovým způsobem, abychom mohli silně také přispět k tomu konečnému stavu, k té konečné podobě tohoto nařízení. Vyslechla jsem si pozorně kolegyni z skupiny EPP a chtěla bych jenom vyjádřit některé obavy, které vlastně má skupina SAD. Musíme zajistit, že tento nový strategický fond za, zaručí a vytvoří nová pracovní místa, kvalitní pracovní místa a že to bude tím ústředním cílem. Proto se domnívám, že první bod, na kterém bychom měli trvat, je e, správný výběr kritérií pro výběr projektů. Musíme zaručit to, že ta kritéria nebude pouze ziskovost projektů, ale že to musí být eh, vlastně dlouhodobost, zejména kapacita vytvářet lepší pracovní místa pro Evropu. Eh, domnívám se, že tam musí být explicitní kritéria pro výběr projektů, která půjdou tímto směrem. Za druhé, myslím si, že tam bude celá řada Eh, nebo že tam bude takový postup, jak ty eh, projekty vybírat. A měli by tam zasedat odborníci, kteří budou definovat a kteří budou hledat ty kvalitní projekty. Myslím si, že musíme zaručit to, že všichni odborníci, kteří budou do tohoto procesu zapojeni, musí být, eh, musí být jaksi zajedno s tím kritériem, nutnosti kvalitních pracovních míst. Takže nesmí to být pouze odborníci, kteří budou mít eh, jako jediné kritérium ziskovost. Třetí otázka je model řízení a zprávy. Je třeba zaručit, že všechny členské státy budou součástí tohoto fondu pro strategické investice. A je tedy také důležité, aby komise učinila to, co slíbila. To znamená to, že účast Eh, nebo podíl na kapitálu nebude jediná, jediné hodnocení, které se bude používat. A pak je ještě poslední bod, který v nás vyvolává obavy. Týká se to spolufinancování projektů. Zde totiž komise navrhuje určité rozdělení Vedlo by to k určitému rozdělení mezi členskými státy podle toho, na ty, které jsou v té preventivní fázi paktu stability. Takže je důležité, aby toto rozdělení se vlastně nebralo v úvahu. A ty členské státy, které jsou v té korektivní fázi, a těch je poměrně dost, tyto státy by samozřejmě měly ze všech sil usilovat o to, aby se dostali do té preventivní fáze, ale zároveň i jim by mělo být dovoleno, aby se mohlo využívat eh, spolufinancování a aby eh, to spolufinancování bylo proveditelné, aby tedy i oni mohli čerpat prostředky z tohoto fondu. To je zásadní. Pokud tento problém nerovnosti eh, nerovnoměrných investičních kapacit mezi členskými státy nevyřešíme, tak vlastně to nebude fungovat a musíme brát právě v úvahu i to, že členské státy na tom nejsou stejně, co se týče možnosti vytvářet pracovní místa. To jsou tedy hlavní obavy naší politické skupiny, ale my budeme i nadále spolupracovat, budeme sledovat, jak se toto téma bude vyvíjet. To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji. Nyní Enrique Calve Šampon, prosím. Thank you, madam. Voy a hablar español. Děkuji, budu hovořit španělsky, takže si budete muset nasadit sluchátka. Nyní přišel okamžik, kdy chceme tento plán zrealizovat v praxi. Já budu trochu lakonický a ne na dnesu zde vše Práce na nařízení podle mne začíná nyní. Musíme vše zanalizovat, podívat se, zda to odpovídá našim představám, ale důležitá pro nás bude následující myšlenka. A totiž, že chceme, aby to bylo skutečně zrealizováno, aby ten záměr toho, co přijme náš parlament pro podpoření Junckerova plánu, aby byl zrealizován a je nutné pracovat rychle, je To tempo se nám líbí. Jsme si vědomi skutečnosti, že Evropa je v nouzové situaci, že je potřeba proto potřeb- postupovat rychle. A proto je důležité zaměřit se na to nejdůležitější a rychle to zrealizovat. A momentálně to nejdůležitější je vytváření pracovních míst. Budeme se tedy snažit, eh, aby jsme odstranili překážky, která brání novým pracovním místům. Současně ovšem nesmíme zapomínat na to, že Junckerův plán, to je původně 21 miliard, které mají být e, pomocí pákového efektu znásobeny. Evropská centrální banka do toho vnese také jisté prostředky. A my budeme muset velmi přesně sledovat to, zda tedy ten, ta původní částka těch 21 miliard bude dobře zastoupena v tom nařízení, aby vznikla rovnováha a abychom tam měli dobře nastavené podmínky pro to, aby skutečně mohlo eh, dojít k tomu multiplikačnímu efektu. A je důležité rovněž se zaměřit na to, aby skutečně vznikly reálné projekty v reálné ekonomice. Evropa potřebuje skutečné investice, které přispějí k vytvoření konkrétních pracovních míst. To je naším úkolem a to je také tím, na co my se zaměříme při předkládání návrhu a je třeba, abychom byli bdělí. Tak, aby vznikly projekty, které nebudou nějaké teoretické, aby to nebyly nějaké pseudoprojekty, aby se vytvořily skutečné dlouhodobé záležitosti, abychom se nesnažili pouze nějakým způsobem podpořit konjunkturu. I del Fondo Europeo de Inversiones, ya se ha hablado aquí. A dále zde roli Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu. O tom se již hovořilo. Hovořilo se o té specifické pozornosti, kterou věnujeme tomu našemu základu, který vytváří práci který, který vytváří práci, a to jsou malé střední podniky. Přejeme si konstruktivní spolupráci, ale je třeba nejdříve vše do detailů zanalizovat. Nařízení musí být praktickým dokumentem a ne doktrínou. A úloha, kterou se hraje, vždy bude muset spočívat eh, ve vytváření kvalitních pracovních míst pomocí významných strukturálně relevantních infrastruktur. A je důležité, aby tento na začátku skromný Junckerův plán dosáhl svého cíle. Děkuji. Nyní paní eh, Hadarina Katakara požádala o slovo. <clears throat> Paní Kary, ano, děkuji za slovo. Ráda. Samozřejmě bych poděkovala za to, že děláte vše pro to, abychom se zúčastnili, aby naše, náš výbor se zúčastnil plně na tomto úsilí, abychom do toho byli zapojeni. Ano, samozřejmě, že je to fond, který je důležitý, ovšem není to nějaký zázračný lék. To, že budeme mít tento investiční fond, neznamená, že najednou nám zmizí nezaměstnanost mladých, že prostě to bude nějaký zázračný proutek, nebudeme mít žádné problémy, protože prostě musíme si říci, že jde i o strukturální problémy, které existují ve Ehm, v celé ekonomice je důležité, abychom se zaměřili na tvorbu skutečných, kvalitních pracovních míst. Další záležitost, která se týká fondu, zde mám obavu právě toho řídícího výboru, ohledně řídícího výboru. To je zásadní záležitost, protože to bude výbor, který bude vybírat různé projekty, které zde budou Eh, fungovat, na které se zaměříme, budou to, bude to šest aktérů, tržní aktérů, kteří to budou nějak vybírat, kalkulovat a tak dále. A já si myslím, že sociální partneři by se tam měli rovně zúčastnit a na to bychom měli my trpát, protože ať už teda, no, když tam budou zaměstnavatele, tak prostě by tam měli být například i zástupci odborářů, odborových No, mm, různých hnutí, abychom prostě se nezaměřovali pouze na fungování trhu, ale i na kvalitu pracovních míst a příležitosti. Ano, dobře, počet pracovních míst, nová pracovní místa, to je důležité, aby to nebyla pouze, řekněme, nějaká nekvalitní místa, krátkodobá místa, aby to byla kvalitní pracovní místa, abychom skutečně zde neměli nějakou takovou tu vlastně chudobu zaměstnání, jak tomu často říkáme. Právě proto v tomto výboru by měli být sociální partneři zastoupeni. A poslední věc, Víte, nejde pouze o ty částky, které budou do tohoto fondu investovány. To by neměla být nějaká pozice síly. To, že tam investujete více, tak bude větší sílu. To není pravda. Tak by to nemělo být. Všechny členské státy by měly se zúčastnit, by měly mít možnost do toho zasáhnout a něco říci. Nejenom ty nejbohatší. A další věc. Typ pracovních míst, jakým způsobem vytvořit kvalitní pracovní místa, důstojná místa. Právě proto by tam měly být do tohoto procesu samotného počátku zapojeny sociální partneři. Děkujeme. Tak, oh. Monika Vana, děkuji paní předsedkyně, děkuji také za vaše úsilí v tom podpořit roli našeho výboru v rámci této debaty, kterou vedeme zde v parlamentu. Myslím si, že je to skutečně velice nutné, protože vytváření pracovních míst a sociální dimenze investičního plánu je velice důležité i s ohledem na dosazení cílů Evropa 2020 to by měl být jeden z důležitým cílem investičního plánu, dosažení této strategie, ale momentálně ještě ten investiční plán není dostatečně zajištěn a prodiskutován. My jako zelení máme radost, a vy jste o tom hovořila, že je možné mít pra- paralelní práci jednak na té zprávě a na tom legislativním návrhu, protože si myslíme, že toto umožní eh, jak si představit co možná nejširší spektrum našich přání, žádostí a zapracovat je. Jak široké to spektrum je, se již projevuje na dnešní diskusi a také se to projevilo ve studii ILO, Mezinárodní organizace práce, a totiž, že nejde pouze o vytváření pracovních míst, ale o jejich kvalitu a také o to, kde se vytvoří, v jakých regionech a také o to, jaká doprovodná má opatření budou proto, aby se docílil ten kýžený efekt, totiž aby v členských státech vznikla aktivní politika pracovního trhu a také, že jde o odvětví, o konkrétní odvětví, kde tedy se bude investovat. Za to budou odvětví, která jsou schopna vytvořit pracovní místa, či ne. A Mezinárodní organizace práce správně řekla, že ten investiční plán se nesmí týkat pouze podniků a je v jejich prospěch, ale že musí jít prospěch také pracovníků. A nyní je důležité se zabývat tím, co tedy ve smyslu našeho výboru jsou dobré investice. Dobré investice podle mě je to, že se soustředíme na vytváření kvalitních pracovních míst. Dále jsou to takové investice, které snižují chudobu a nerovnost a které nás přiblíží cílům Evropa 2020. Velmi jde o vytváření blahobytu pro všechny. A poněkud mě zarazilo, když pan místo předseda Katajnen řekl ve výboru pro rozpočet, že hlavní cíle investičního plánu jsou nalákání investorů a posílení konkurenceschopnosti. Mne se to nelíbí, je to příliš omezené. Já si myslím, že musí jít spíše o investice do veřejného blaha, do veřejného zájmu. Investice není samoučel, nesmí se z toho stát čistý investiční balíček. Musí to také pomoci pracovníkům a sociálně nejslabším v naší společnosti. A na to bychom měli dbát. To je, myslím, naším přednostním úkolem. A velmi mne irituje, já to často zmiňuji, eh, sedím ve více výborech. Já mám někdy pocit, že pomocí tohoto investičního plánu se má zavést nějaká zcela nová struktura investiční politiky politiky Evropské unie, mimo veškeré skutečnosti, které už máme a mimo veškeré struktury, které v investiční politice máme, vždyť již máme strukturální politiky, fondy, politiku soudržnosti, a to jsou struktury, které mají velice dobré cíle, velmi dobrá kritéria a velmi dobrou organizaci. Například ve smyslu demokracie. Jsou jasně propojeny s cíly Evropa 2020, jasně zaměřeny na územní soudržnost a jasně se vyznávají k provádění za sady subsidiarity, že se tady budou zapojovat lokální partneři, občanská společnost do plánování investic a týká se to i role veřejných služeb, městská úroveň. Toto vše jsou mechanismy, které jsme vyvinuli, máme je k dispozici a nyní pomocí tohoto investičního plánu mám pocit, že alespoň je tady nebezpečí, že se to bude celé obcházet a že se vytvoří nová paralelní struktura s tím nebezpečím, já to trochu přeženu, že pro ty chudé země zůstanou ty strukturální fondy a pro bohaté země budeme mít ten nový fond EFSI, kde bude při, jen velmi málo pravidel, a demokracie tam jistě nedostatek bude, ale to tady nebudu zvádět, to už učinili mnozí přede mnou. Tedy, tady je třeba skutečně si pohlídat, aby, aby ty hlavní pokyny toho investičního plánu, ty guidelines, měly v sobě jasná kritéria pro výběr projektů a aby tam byla zakotvena jasná demokraticky politická odpovědnost. To si myslím, že je zásadní. Uh, a zde my jako výbor EMPL musíme jednat, a to rychle. V tom podporuji veškeré kolegy, že i hned musíme začít s prací a hovořit co možná nejsilnějším hlasem společně. Děkuji. Nyní paní Agea. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Na un'autostrada. Čili já, jeden můj profesor mi jednou řekl, že je zde matematika, fyzika, jiné věci, že to v podstatě Eh, nebyly jeho domény a že k tomu nevěděl, co říci. Ovšem já to byl takový jenom příklad. Já jsem chtěla říct, zda vůbec jsme schopni pochopit všechna ta čísla. No, to znamená pochopit, o co zde jde, o, mm, co, se, co se děje, jakým způsobem. Ano, já si myslím, že, jsme to, že já jsem to dostatečně pochopila. Je zde 21 uh, eh, miliard, které bychom měli my k dispozici, 16 by mělo jít přímo z našeho rozpočtu EU a 5 by měla dodat Evropská investiční investiční banka. Hm, to znamená, že jak to vypadá, že jaké jsou to finanční prostředky. To jsou finanční prostředky, které v podstatě budou externími prostředky, které se budou věnovat na rozpočet například eh, na rozpočet, který se týká výzkumu, který je rovněž motorem naší ekonomiky a vytvoří určité pracovní nové příležitosti. Ovšem je zde tento fantasmagorický projekt Junckera, který hovoří o tom, že finanční prostředky by se už například z horizontu na nějaké fantasmagorické projekty a to s tím já prostě nemohu souhlasit. Proto si kladu následující otázku. <clears throat> Ano, například ty finanční prostředky z privátních fondů. To mi prosím nějak vysvětlete, protože to já jsem nepochopila. To já jsem nepochopila proč by měla privátní zóna investovat do tohoto fondu? Oni přece nebudou mít žádné záruky. My přece víme velice dobře, že žádné záruky, žádné garance zde neexistují soukromí investoři <laughs> by přece no, už, už mohli investovat, pokud skutečně chtěli. Ovšem to, to bychom zde už mohli, to bychom zde už viděli celé miliony investic a není tomu tak. Juncker tvrdí, že by by členské státy měly přispět do tohoto strategického finančního fondu při, svými příspěvky. Ovšem, aby tento návrh byl, řekněme, dostatečně atraktivní, tak v podstatě vlastně on tvrdí, že to bude propojeno, že to bude propojeno i s nějakou redukcí deficitu HDP. My samozřejmě ovšem teda víme, jak to bude vypadat s těmi podmínkami investice nebo příspěvku do tohoto fondu. Já například nehovoří se zde vůbec o regionální povaze těchto možných investic. Neexistují investice, které by mohly například eh, nebo být nějakým způsobem um, být priorit, nebo aby jim byly uděleny určité priority. To znamená, že to bude v podstatě takový kotel finančních prostředků bez nějakého potom eh, konkrétního rozdělení regionu, které by si to nejlépe přáli nebo které by nejlépe mohly využít tyto finanční prostředky, řekněme Itálie. Itálie, eh, která přispěje a která prostě potom tyto eh, finanční prostředky budou využity v jiných regionech, v jiných, v jiných zemích pokud by jsme byli inteligentní, tak bychom se měli spíše snažit využít tyto investice a ne teda využívat národní finanční prostředky. A pokud jde o nějaký časový harmonogram, eh, konkrétní termíny, které podle mého názoru jsou rovněž velice důležité. Juncker tvrdí, že tento fond by měl fungovat eh, někde od začátku, nebo teda tak poloviny roku 2015. To znamená, že potřebujeme i 6 měsíců pro vytvoření administrativní struktury, pro fungování těchto projektů a jak to bude vypadat následovně bude vytvořeno mnoho různých výborů, které budou rozhodovat o tom, které projekty budeme financovat. Jenom si představte, kolik času to zabere, aby se rozhodlo o tom, které projekty budou vhodné, které budou vybrány, to prostě budou další měsíce. Já nejsem nějakým odborníkem v matematice, ale jestli dovolíte, já to budu pouze tak odhadem nějak počítat. Já si myslím, mm, že v podstatě podstatě někde v polovině roku 2016 nás možná čeká konečně první investice z tohoto fondu první, do prvního projektu. A my samozřejmě víme, jaké jsou zde podmínky tohoto fondu. Najednou zjistíme, že, se, že jsme se totálně uh, dostali nad rámec stanovených časových harmonogramů, termínů a poté, co teda budeme dělat, toto řekněme, že teda nějakým čarovným proutkem z toho uděláme teda pětiletý fond a my ovšem víme, že dlouhodobé projekty jsou většinou katastrofálními projekty, většinou selhávají tyto projekty, je to neúspěch. Naopak, my bychom měli reagovat okamžitě, rychle, abychom vytvořili pracovní příležitosti a abychom vyřešili i eh, ten maličký problém, kterým je absolutní chudoba, protože my skutečně teda nevíme, zda statistiky vůbec vzaly v potaz skutečné eh, elementy, ta chudoba to prostě, to, to je něco, co, to je, to je absolutní chudoba, která ohrožuje naše občany. Evropané um, jsou ohroženi právě touto chudobou. Dobře, měli bychom vytvořit pracovní příležitosti, možná bychom ale měli nejprve dát dostatečnou prostě výživu a potraviny našim dětem, které zde umírají. Děkujeme, paní Rena. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. A zároveň bych ráda poděkovala za tuto příležitost zapojení našeho výboru. To je minimum, to je minimum, které bychom mohli udělat v rámci této problematiky, problematiky zaměstnanosti v Evropě a pokud zde budou investice, tak samozřejmě, že ty investice musí vytvořit pracovní místa. Maria Joao před chvíličkou řekla, k tomu bych se ráda přidala, pokud je o organizaci, s administrativu tohoto fondu, ano, s tím vším souhlasím. Ovšem je zde právě i určité ty doplňkové záležitosti projektu, určité indikátory, ukazatele, vytvoření pracovních míst, určitá, řekněme, studie dopadu. Tyto studie dopadu jsou většinou evropského charakteru, protože víme, že některé investiční projekty v některých zemích by mohly generovat rovněž i ten transfer pracovních příležitostí do jiné země. Čili když děláme tyto analýzy dopadu, vytvoření pracovních příležitostí, měli bychom tyto analýzy dělat na evropské úrovni z tohoto pohledu. To znamená, zda skutečně tento projekt vytvoří pracovní místa v konkrétní zemi, nebo naopak je v podstatě přelíje do jiné země. To je důležitá věc, na to nesmíme zapomínat. Druhá věc kofinancování, spolufinancování. Je pravda, že pokud chceme vytvořit pracovní místa na evropské úrovni, řekněme industriální odvětví, průmysl a tak dále, měli bychom zajistit to, že kompetence jednotlivých pracovníků by rovněž teda se mohly využít v rámci tohoto sektoru. Ovšem najednou zde vidíme takovou mezeru nebo v podstatě nedostatek těch kompetencí, zručnosti. Například někteří mladí lidé opouštějí vz dělá ní bez dostatečných eh, kompetencí, dostatečných zručností, které nové sektory vyžadují a právě proto by zde měly být tyto projekty, doplňkové projekty, které by například mohly pomoci těmto pracovníkům dostat se do těchto nových pracovních příležitostí a těchto nových sektorů. Na rozdíl od komise, já si myslím, že my v podstatě spíše di- snižujeme financování, které se týká přeškolování, různých rekvalifikací, školení a tak dále. A právě bychom měli vytvořit pracovníky, kteří by byli schopni reagovat na ty nové sektory. A je to inovace. Inovace to neznamená pouze nové technologie například nějaké energetické projekty, platy, například ten přechod na um, pracovní příležitosti vysoce kvalifikované a tak dále. Ovšem v této oblasti energetické například v oblasti Eh, například na rozdíl od tohoto sektoru zde máme například stavebnictví, kde potřebujeme spíše nižší vzdělání, například, aby eh, jsme investovali do méně energeticky nákladných eh, stavebních projektů, tak to je velice důležité. To, je, to jsou vlastně udržitelné projekty i s ohledem na pracovní místa a právě proto bychom této oblasti měli investovat i do veřejné sféry a proto je neustále hovoříme pouze o soukromé sféře, o tom, že to musí být rentabilnější z ekonomického hlediska dobře, rentabilita dobře, ovšem rentabilita by měla být um, nejenom rentabilitou udržitelnou s ohledem na pracovní místa, ale i na sociální podmínky. Děkujeme, Jens Collins. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. 315 miliard eur. To je to, co podle pana Junkra bude investováno v Evropě díky tomuto plánu. A možná jsem tedy něco nepochopila, ale vypadá to tedy tak, že Evropská unie zde má nějakých 315 miliard eur, které jsou k dispozici, které jsou tady někde e, uložené a přitom některé členské státy jsou téměř na pokraji bankrotu. A já tedy vůbec nechápu, e, odkud tady půjdou, kde, kde se vezmou tyto peníze. Takže nějak tady musíme najednou vykouzlit 315 miliard eur. Říkáte, že většina z těch peněz půjde z kapes soukromých investorů. Ale jak to tedy bude fungovat? Evropská unie nějak tedy zřídí ten záruční fond, kde bude 21 miliard eur a vy říkáte, že za každé euro, které vynaloží Evropská unie, se získá další EU, 4 eura, které poplynou z toho soukromého sektoru. No ale to, ty výpočty jsou nějaké pochybné, protože 21 krát 15 je 315 miliard, tedy podle tohoto výpočtu. E, také říkáte, že vlastně už e, došlo k takovým věcem dříve. Já si myslím, že to všechno vychází z velice podezřelých kalkulací. Ta e, očekávání a ty odhady jsou takové velice pochybné a také nevím, jestli to takhle bude fungovat. Jako Eh, máme zde třeba společné zemědělské projekty nebo ryba, rybolovné pole, projekty nebo euro a, a podobné tyto velké evropské projekty vlastně nakonec končí katastrofou. Takže pokud eh, očekáváme že těch 315 miliard se zde někde jaksi zjeví, tak si myslím, že to je opravdu velice um, po, pochybné očekávání a je to takové pouze ně, něco takového, co bude mediálně vděčné. Také říkáte o tom, uh, také mluvíte o tom, že vlastně chcete snížit uh, eh, byrokraci, ale myslím si, že ty peníze nakonec nepoplynou k těm lidem, kteří to nejvíce potřebují a že to vlastně všechno uh, se stane obětí nějakých podvodů. Uh, pokud říkáte, že těch 315 miliard vlastně nakonec zachrání euro, tak chci říci, že pokud, pokud by se vám podařilo těch 315 miliard získat, tak eh, jde o to, že jednotlivé země mají prostě naprosto rozdílné ekonomiky. Řecko, Jižní Evropa a miliony jejich lidí a celkově miliony lidí v celé Evropě mají problémy. Uh, ať už tam nakonec do toho vložíte eh, peněz, eh, nevím, kolik tam nakonec vložíte, ale stejně to nezachrání Evropskou unii. Děkuji. Děkuji nyní pan Tomas Mann. No ja, die letzte Bemerkung, die dahin... Poslední poznámka o té skomírající Evropské unii skutečně s realitou nemá ale vůbec nic společného. A také tady padla i další vystoupení, která se mi příliš nelíbila, například italská řečnice během šesti minut vyprávěla něco, co by se hodilo spíše tak do volebního boje. Ale zde na výboru EMPL máme jiný úkol. Máme zajistit to a podívat se na to, jaké příležitosti jsou a když jsou věci, kde nám skutečně někdo něco předstírá, eh, vytahuje něco z klobouku. A já si myslím, že tady máme novou Evropskou komisi, nový počátek a Jean-Claude Juncker, Juncker řekl, že chce mít novou prioritu že nechce pouze, abychom tady hovořili o veřejných programech, ale že vždy potřebujeme hodnocení sociálního dopadu. A to je zcela nová struktura. Je třeba, abychom vždy analyzovali sociální dopady strukturálních reform a hovořili o nich. A to je nové. On chce dosáhnout toho, aby Evropská unie dostala nový sociální profil a to je důležité. A ovšem říkat, že, že je to k ničemu, že z toho nic nebude, to si myslím, že není odpovědný přístup. Takováto debata pravděpodobně nějak vznikne, ale my a i na veřejnosti. A v mnoha členských státech vůbec není známo, čeho všeho jsme dosáhli, že se měníme, že je tady nová Evropská komise, která má zcela novou strukturu. Ano, můžeme se ptát, je to oprávněné, aby místo předseda komise měl právo veta, či ne? Ano, ale mně se líbí, že oni nově spolupracují. Že je to kolegiální grémium a že si nutně eh, dokážou volit priority, tedy růst, zaměstnanost a tak dále, že mají jako prioritu nová pracovní místa a to nemůžeme jen tak nás tím mávnout rukou. Pokud chceme mít kvalitní pracovní místa, tak musí být vytvořen předpoklad. A to takový, že budeme mít dostupné vzdělávání a další vzdělávání dospělých. To je, myslím, zásadní. Já jsem jednou v parlamentu vypracovávala zprávu o evropském kvalifikačním rámci. Šlo tam o uznávání profesních kvalifikací. Kompetentnost zůstává v rukou členských států, ale my přeci chceme, abychom tady měli srovnatelnou situaci, aby takováto kvalita mohla vzniknout do takovéto oblasti se nám podaří přitáhnout soukromé investory. Někteří řečníci tady říkali, to stejně k ničemu nepovede a soukromní investoři to nepodpoří, ale pokud oni budou vědět, že to je skutečně bezpečná investice, kde budeme moci říct, že jsme na základě rozumných investic zajistili, že bude konkrétní výsledek, tak oni se do toho zapojí. A dále, argumentovalo to se tady tím, že ten výpočet je špatný, že tedy těch 16 miliard z našeho rozpočtu a 5 miliard z EIB, že když se to dá dohromady, tak to nepovede k tomu kýženému pánov, pákovému efektu, že nebudeme mít těch 315 miliard ale tady jsou soukromí investoři, kteří mají peníze a potřebují je uložit do bezpečných projektů. A oni se nás ptají, jak to tady bude vypadat. Samozřejmě chceme vědět, zda ty Tady jsme se těch investorů, zda podpoří i projekty pro zaměstnanost, pro lidi. A oni řekli, ano, pokud budou mít jasno v tom, že tady budou skutečně jasné projekty, že jim ten řídící výbor zvolí takové projekty, které budou kvalitní. Pokud kvalitní nebudou, tak investoři řeknou, do toho my nepůjdeme, ať se to financuje ze strukturální fondů. Takže investoři ochotní jsou a my bychom jim měli dát příležitost, šanci, aby se mohli zapojit do našich projektů a měli bychom přestat tady s tímto všechno pouze kritizovat, když jsme vůbec ještě nezačali na, pracovat na té věci. A dále časový harmonogram. Budu, jsem rád, že je ambiciozní, že se snažíme to rychle zrealizovat. Pokud budeme opět pouze jenom vyčkávat a neustále vést debaty, kde si všichni budou stěžovat na to, jak špatný osud všichni máme, tak to k ničemu nepovede a nepomůžeme našim nezaměstnaným. Máme právo na to, abychom něco konkrétně změnili a proto se chceme této věci jmenu, věnovat velmi angažovaně, velmi ambiciozně. Paní předsedkyně, vy jste to řekla zcela správně. My musíme nalézt naši integritu jako výbor Ample a pracovat na této věci a to je zcela správné. Já vám za to mnohokrát děkuji. Eh. Ano, zcela jistě, tak budeme postupovat. Chce se k tomu ještě vyjádřit někdo za komisi? Nikoli. Ještě paní, nebo je tady paní Artamentiero za komisi. Chcete se k tomu vyjádřit? Ne, nechci se k tomu vyjadřovat. Děkuji. Tak dobře. Takže už jenom informace o lhůtě. Ještě chci říct, že se k tomu samozřejmě ještě vrátíme eh, a budeme o tomto fondu EFSI mluvit ještě několikrát v tomto výboru. Taky bych chtěla ještě informovat koordinátory i plný výbor vždy, když budu vědět nějaké nové aktuální události, takže vždy vás budu ovšem informovat. Teď dám slovo ještě jednou paní Jaslavěcké, aby se ještě k tomu vyjádřila několika slovy. Bardzo serdecznie dziękuję. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, a zároveň bych velice ráda srdečně poděkovala všem našim kolegům, které kteří se zapojili do naší rozpravy. Jestli dovolíte pouze několik bodů, které podle mě jsou nesmírně důležité, tak abychom je zahrnuli při přípravě pozměňovacích návrhů tohoto nařízení. Paní Rodriguez hovořila o selekci, výběru, výběrových kritérií. To je nesmírně důležité. Tato kritéria výběru projektu musí vzít v potaz potenciál, možný potenciál tvorby pracovních míst, to je zásadní. A dále ten model řízení, tak aby všechny členské státy se mohly zúčastnit v tomto výběru nebo řízení vůbec těchto finančních prostředků tohoto fondu. Já si myslím, že členské státy budou mít zájem se zúčastnit, ale Přesto možná do toho nařízení bychom takový prvek měli zahrnout. A dále to spolufinancování. Podle mě to je nesmírně důležité, zásadní věc. Zajistit přístup k účasti vlastně do celého tohoto fondu ze strany všech členských zemí bez ohledu na to, v jaké jsou situace, Možná i těm právě, které se nachází v obtížné situaci, nalézt nástroje, které by pomáhaly těmto státům bez svízelné situace. Pan González Penas zde bohužel není, ale on se zmínil rovněž o důležitém aspektu a to je, aby ta kritéria zajistila to, aby zvolené projekty budou vytvářet určitou strukturu do budoucna, určitý multiplikační faktor. To je zásadní, protože nyní hovoříme dobře o tom možném eh, počtu 2,5 milionu pracovních míst. Ovšem je potřeba desítky milionů pracovních míst, abychom vůbec zajistili dostatečnou zaměstnanost v Evropě. Čili ten multiplikační aktor je prostě faktor je zásadní. Paní Kary, vy jste se zmínila o účasti sociálních partnerů. Nesmírně důležitá věc. Zapojení těchto partnerů. Nejsem si úplně jistá, zda v tomto nařízení budeme schopni to zahrnout. Jistě, nesmíme na to zapomínat. Musíme hledat možná řešení tak, aby tito sociální partneři byli plně zapojeni. Asi si pamatujete, Eh, milí kolegové, kolegyně, eh, že i pan komisař eh, Katajnen včera na plenárce o tom hovořil. Hovořil o tom, že připraví takové zprávy a tak dále. Bude to sice údajně probíhat pouze jednou ročně, ovšem my například budeme moci, Evropský parlament bude moci požádat o takové zprávy, o takové informace, čili mm, řekněme požádat určitý monitoring v této oblasti. To bychom mohli využít do budoucna. Paní Vana se správně zmínila o tom, že zde, nema, že zde máme mnoho, mnoho materiálu, které už by nám mohly pomoci připravit vynikající kritéria, i když ta kritéria, která se týká využívání například strukturálních fondů, sociálního fondu, čili jakým způsobem tato kritéria nějakým způsobem pokrývají i ty prvky strategie pro rok 2020 a které umožňují tvorbu politiky soudržnosti. Paní Maria Rena obrátila pozornost na to, že tato kritéria by měla obsahovat určitý panevropský prvek to je neméně důležité. Já osobně jsem nesmírně nadšeným podporovatelem mobility. Vím, že někteří kolegové mě asi nemají moc rádi. Ovšem, já si myslím, že velice dobrá, kvalitní, odpovědná mobilita by mohla přinést mnoho pozitivních prvků. Musí být ovšem výborně skonstruována, připravena, odpovědná. Sociální inovace, o tom rovněž kolegyně hovořila, výborně, musíme hovořit o sociálních inovačních prvcích. Já se často potýkám s takovými problémy, že lidé vlastně si ani nejsou schopni představit, co to je, co to je jaké prvky to obsahuje. Takových příkladů to jsou tisíce, měli bychom je využít. Pan Tomáš Mann s, s, s tebou, milý kolego, souhlasím stoprocentně. Proto, abychom vůbec tento plán zrealizovali, aby nám přinesl efekty, dopady, tak to musí, ty investice musou být bezpečné, protože zde máme miliardy eur, které jsou někde zmraženy, které nejsou investovány prostřednictvím soukromých podniků. A co to znamená? Znamená to, že tyto podniky nechtějí investovat, protože prostě se necítí bezpečné v této situaci, proto musíme zajistit určitou záruku bezpečnosti. Ano, máš pravdu. Ty krátké Um, časové termíny, lhůty jsou podle mě dobré, protože se nám snad povede dynamicky reagovat na nedostatky, chyby, změnit to, modifikovat to, upravit to. To je zásadní. Přece nepotřebuje pět let, abychom zjistili, zda něco funguje nebo nefunguje. To přece je hloupost. Potřebujeme prostě do toho zahrnout velice rychle dynamicky všechny ty efekty. Děkuji ještě jednou a těším se na kvalitní spolupráci. Ještě jednou děkuji. Thank you, madam. Eh, Děkuji, paní Jaslověcká. Prozatímní časový plán je následující. Projednání návrhu stanoviska je 5. března. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. března. Schválení v našem výboru 1. čtvrtý. Teď nás čeká poslední bod dnešního dopoledne. A je to strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015. Slovo dávám zpravodajce, paní Kozlovské Rajevič. Prosím, máte slovo. <coughs> Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milé kolegyně, kolegové, ano, pokud jde o tuto strategii pro rovnost mužů a žen po roce 2015, jistě víte, že ji připravuje Marie Knox z, um, z frakce socialistů a demokratů ve výboru FAM. Tato strategie jednak teda mm, zahrnuje cyklická setkání s partnery, s jinými zúčastněnými stranami, poslanci, kteří se zajímají o tuto oblast. To bych ráda zdůraznila, protože tento způsob práce nevidíme často. Nevidíme často a to je právě strategie, která pomáhá vytvořit kvalitní dokument, který by odpovídal i našim očekáváním. My, náš výbor, připravuje stanovisko k této strategii. Pokud jde o tuto strategii, ano, je to přítomnost, nerovnost žen na pracovním trhu, nedostatek nebo rozdílné odměňování, skleněný strop, násilí proti ženám, nerovnost v oblasti důchodu a tak dále. Moje stanovisko se obrácí na dlouhodobé změny na pracovním trhu, které jsou spojené s demografickým procesem a zároveň propojení mezi trhem práce a účinnosti provádění eh, například právě tohoto rovného postavení nebo rovnosti mezi mužů a ženami. A proto v těch návrzích, které jsme připravili za náš výbor, navrhujeme to, aby do této zprávy ještě zahrnuli několik dalších bodů. Jednak obracíme pozornost na demografickou krizi. To je první věc, protože v souladu s mnohými eh, názory. Ten, tato krize nejenom, že mění strukturu rodin, strukturu naší společnosti, ale zároveň to má dopad na trh práce. Zmenšuje se počet eh, pracovních, eh, pracujících nebo, nebo těch lidí, kteří jsou činní, pracovně činní a to znamená, že se nám to v některých následujících letech opravdu ještě složí tato situace. Do roku 2035 se například připokládá, že v Polsku tato skupina pracujících se sníží o 4 miliony. To je dramatický pokles. Další věc. Celá Evropská unie, tam očekáváme dokonce snížení o 24 milionů pracujících do roku 2040. A abychom teda překonali problémy, které jsou s ní spojeny, měli bychom dostat na trh práce skupiny lidí, které zatím tam jsou nedostatečně zastoupeny. A právě největší skupinou jsou ženy, protože rozdíl zaměstnání žen a mužů na trhu práce představuje několik eh, procent. V současné době Eurostat tvrdí, že je to 11 procent tento rozdíl, ovšem v mnoha členských státech je tento rozdíl ještě větší. A ty země, které Ehm, právě navýšili tento podíl na trhu práce ze strany žen, nebo teda to zapojení na trhu práce, to právě udělali prostřednictvím většího zapojení žen. Čili první věc, demografické změny, dále dopad na pracovní trh v tomto ohledu. A dále obrátí pozornost na to, že pokud bychom zapojili větší počet žen, tak by právě se snížil ten počet chybějících, počtu, chybějících pracovníků. Rovnost mužů a žen je nezbytné i zároveň pro realizaci strategie pro rok 2020, to znamená zvýšení um, zaměstnanosti na 75 To je důsledek prvního bodu, čili pokud chceme opravdu dosáhnout tohoto cíle a mm, zprávě tvrdí, že to nebude jednoduché, musíme tam zapojit právě skupiny, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce, to znamená podívat se i na oblast rovnosti mužů a žen a zapojit více žen Třetí bod. <clears throat> Hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropské unii jsou závislé kromě jiného i na překlenutí rozporu mezi dosaženým vzděláním žen, kompetencemi žen a jejich účastí a postavením na trhu práce. Čili pokud takové bariéry, překážky nebudou odstraněny, pokud neodstraníme ten skleněný strop, což znamená, že je zde obrovský rozdíl mezi procentem žen, které jsou dostatečně vzdělány, připraveny opravdu fungovat na trhu práce. A pokud například nezajistíme, aby tyto ženy fungovaly i na vedoucích pracovních místech, v správních radách, tak to znamená, že v podstatě se budeme zbavovat našeho talentu, konkurenceschopnosti a v podstatě utrácíme finanční prostředky na toto specializované mm, proškolení našich pracovníků. Toto je další záležitost, která by měla být zakotvená v této zprávě, jelikož je to strategická záležitost. Čtvrtý bod. Nerovné postavení žen na trhu práce pramení rovněž z nerovnoměrného rozdělení roviny, rodinných povinností. Čili jednou z takových hlavních překážek přístupu žen na pracovní trhy v mnoha zemích je takové to nesymetrické sladění pracovních a rodinných povinností. Právě proto bychom měli odstranit tyto bariéry a investovat do infrastruktury, například pokud jde o pečovatelskou infrastrukturu, nejenom pokud jde o malé děti, ale zároveň pečovatelskou infrastrukturu v oblasti, řekněme, dlouhodobě nemocných, závislých osob. Čím dál tím více jsou to naši seniori, kteří spadají do této pečovatelské péče rovněž, čili je to určitá rovnováha sladění pracovního a rodinného života a odstraňování odstraňování překážek. Pátý bod. <clears throat> Feminizace chudoby. To je výsledek mimo jiné například i toho, že je zde nerovné odměňování a nerovné důchody. V Evropě například rozdíl eh, v této oblasti je 39%. To je dramatický rozdíl v důchodech mezi muži a ženami. A i to má ohromný dopad na chudobu žen, především starších žen, a velice mnoho z těchto žen žije samo, má nedostatek finančních prostředků, čili opravdu je to kumulace problémů, které budeme muset řešit. Pokud v našich strategiích hovoříme o likvidaci chudoby do roku 2020, tak v těch našich strategiích prostě musíme vzít v potaz i právě tento genderový aspekt, protože pokud tomu tak nebude, tak ty strategie nebudou efektivní. Odstranění rozdílného odměňování mužů a žen v této oblasti by rovněž mohlo vyřešit nebo pomoci řešit problém chudoby. V šesté, bodu hovoříme o například větší eh, rovnosti mezi muži a ženami, pokud je o obsazování řídících pozic transparentnějším způsobem. To bychom mohli samozřejmě, ano, v některých členských zemích to již vidíme, o co nám jde. Využití potenciálu žen v tomto ohledu, a aby teda transparentním způsobem došlo k náboru těchto pracovníků, aby to neblokovalo ženy, pokud jde o um, řídící orgány, e, o například zastoupení v řídicích radách, představenstvech a tak dále, protože často to není dostatečně transparentní. A sedmý bod se týká nehlášené práce. Toto má rovněž negativní dopad nejenom na Eh, sociální eh, zajištění, zabezpečení žen, ale samozřejmě, že i na úroveň HDP a právě proto podporujeme zaměstnavatele a pracovníky proto, aby se rozhodli přejít z neformální ekonomiky do formální ekonomiky. Naše stanovisko je samozřejmě krátké, takové jsou podmínky, právě proto bych chtěla ještě eh, oznámit informace, které se týká i pozměňovacích návrhů, několik jich předložíme, to znamená to propojení rovného postavení mužů a žen z HDP, dále je to nerovné odměňování, nerovné eh, důchody, vzdělávání, které by rovněž mohlo pomoci odstraňovat tyto rozdíly mezi muži v tomto nerovném přístupu k mužům a ženám, pomoci eh, nalézt dostatečná řešení problému pracovního trhu a dále například kvóty, pokud se týká o obsazování vedoucích pozic. Další pozměňovací návrh se bude týkat nehlášené práce a dále to budou i veřejné zakázky, protože takové veřejné zakázky, jak víme, by mohly být potenciálním a nesmírně efektivním nástrojem pro posilování sociální politiky, inkluzivní politiky, například do zákonu bychom mohli včlenit takové doložky, sociální doložky, které by umožnily vytvořit dodatečné podmínky pro startupy, pro, nebo i pro podmín, podniky, které se vůbec chtějí zapojit do takové nabídky a které by podmiňovaly jejich účast. V Polsku například máme takovou doložku, která hovoří právě o takových sociálních podmínkách, například by by se mohla eh, například dotýkat taková nabídka pouze podniků, které zaměstnávají určitý počet lidí s postižením nebo nějaké dodatečné ještě podmínky tam stanovíme, například eh, takové podniky, které se chtějí zúčastnit dané nabídky, by museli, za, by museli zaměstnat například buď jednu osobu s postižením nebo dvě nezaměstnané osoby. Samozřejmě, eh, že v dané zemi musí existovat zákony, které by se mohly využít. Pokud je o rovné postavení mužů a žen pouze v některých zemích, máme takové předpisy, které se týkají kvót zastoupení žen ve vedoucích pozicích, které by se mohly realizovat tímto způsobem. Ovšem obecně řečeno, pokud existují nějaké veřejné zakázky, ve kterých využíváme veřejné finanční prostředky, tak v podstatě bychom mohli upřednostnit ty, ty podniky, které kvalitním způsobem uplatňují všechny tyto podmínky, kodexu, eh, z pracovních podmínek, pracovních zákonů, eh, které, které uplatňují rovnost mužů a žen, naopak zablokovat ty firmy, které neumožňují nebo které neuplatňují tyto eh, principy a zásady nediskriminace. To jsou samozřejmě pouze doporučení, protože víme, že je to v kompetenci členských států. Ovšem prosím, abychom věnovali pozornost i tomu, jakým potenciálně mocným nástrojem je právě tato oblast v posilování inkluzivní politiky i na trhu práce jsou veřejné zakázky. Čili tolik na úvod. Samozřejmě, že s velikým zájmem si vyslechnu i názory všech našich kolegů a kolegyň. Děkuji. Eh, Děkuji za toto shrnutí. Nejprve paní Maria Arena, prosím, zahlasí do diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. ráda bych poděkovala naší kolegyni. Myslím si, že je to vynikající základ naší práce, naše stanovisko, které bychom měli předložit za náš výbor. Ovšem, náš výbor ano, se musí věnovat této problematice, protože ta největší diskriminace vůči ženám v současné době je právě na trhu práce. Jistě jsou zde jiné diskriminační procesy, paní Nojš o tom hovořila, například násilí páchané na ženách, to je pravda. Ovšem, tato diskriminace na pracovním trhu je něco, co nám nesmírně leží na srdci nyní v Evropě a právě proto, jestli dovolíte několik posměvacích návrhů, několik upřesnění ještě k této práci, která již byla odvedena, pouze několik Musíme si uvědomit to, že zapojení žen by mělo dosáhnout číslo, které jsme si stanovili pro Horizont 2020. Nejenom je to cíl v boji proti krizi, ale zároveň je to cíl, a to bychom měli říci, určité sociální spravedlnosti. A to především, i kdyby se nebyla žádná krize, i kdybychom žili v ideálním světě, pokud ženy nebudou správně zastoupeny na trhu práce, tak prostě to bude představovat sociální nespravedlnost, čili to nesmíme na to nesmíme zapomenout. A dále je to míra zaměstnanosti, to znamená těch 75 do roku 2020 a je to cíl snižování chudoby ženy na pracovním trhu pokud je to teda tak kvalitní, kvalitní pracovní místo, tomu jsme před chvíličkou se věnovali, tak eh, ano, samozřejmě, že poté teda mm, tě, ty ženy nebudou chudé, mm, nebudou žít v šílených podmínkách. Je to těch 20 milionů, které nás trápí v současné době v Evropě, čili to je další věc. A pracovní místa kvalitního charakteru. Na základě statistik víme, že ženy se často dostávají do takových těch prekérních situací, je to právě ta nehlášená práce, mm, většinou tam vidíme ženy, čili na tomto poli musíme fungovat kvalitní pracovní místa a nyní teda bod číslo čtyři, to znamená problém, který je spojený s mateřskou dovolenou. Musíte být moderní evropská legislativa v celé EU, která se týká této problematiky. Ženy musí být chráněny, jakmile otěhotní musí být chráněny, jakmile porodí, musí mít možnost se co nejsnadnějším způsobem opět zapojit do pracovního trhu. Pokud teda z demografického hlediska se nebudeme věnovat této problematice mateřské dovolené, tak prostě zde budeme mít ženy, které nebudou chtít mít děti. My to vidíme, ano, vidíme v mnoha zemí, kde porodnost je na poklesu, nebo budeme mít ženy, které prostě nebudou zaměstnány, protože prostě to nebude představovat žádnou jistotu pro tyto ženy. Proto musíme zajistit moderní legislativu. Zároveň legislativu, která umožní sladit pracovní a soukromý život, lépe rozdělit pracovní povinnosti, rodinné povinnosti mezi matkou, otcem, ženami, muži, čili to je něco, co má rovněž dopad na celou zaměstnanost. Další obava Jedna z dalších je právě zastoupení žen na vedoucích pozicích ve správních radách. Věnujeme tomu hodně rozpráv. Ano, my chceme, samozřejmě ta vůle zde je více žen. Ovšem, pokud byste měla být nějaký zákon, tak to už někteří prostě zváhají, zda bychom zde měli být nějaké takové prostě závazné podmínky já, pro, proč bychom měli bránit ženám v tomto postavení? Přece jsou kvalifikovány tyto ženy. Máme více absolventek vysokoškolských eh, než, než absolventů. Jsou zastoupeny opravdu mnohem více v podnicích než, eh, než muži, čili nestálo by nás to více. Není to problém kompetencí, vzdělání, je to pouze ten konzervativní přístup, ano, prostě žena by nám zde měla zabírat mužská místa, no to prostě ne, proti tomu musíme bojovat. A proto by ženy měly mít právě možnost těchto kvót, aby jsme konečně mohli tyto, tento úzus změnit. Děkuji. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Estaně jako stále Jistá, Prosím. Hmm. Ano, děkuji. Když si čtu návrh tohoto stanoviska, tak si myslím, že všechny body, na kterých se shodneme, jsou velice důležité. Je důležité, abyste byla lepší rovnost. Myslím si, že také je důležité ukázat, že zde máme určitou spoluzodpovědnost hmm je důležité upozornit na dopady na pracovní trh. Myslím si, že je důležité uvědomit si, že právě ženy většinou mají takové ty krátkodobé nebo částečné úvazky a tím pádem mají méně peněz, takže také bychom to možná měli zdůraznit v tom bodu čtyři. Je důležité, abyste byly ty různé eh, podpůrné infrastruktury, pečovatelská infrastruktura, jednak o péči o děti a jednak i o péči o starší občany. A je také důležité, aby všichni, kdo eh, potřebují, měli přístup ke vzdělání. Mm, práce, kterou teď odvádí ženy, se většinou týká pečovatelských eh, odvětví a je špatně placená. Je důležité, aby muži a ženy, kteří pracují ve stejném oboru, měli stejné mzdy. Ženy přece nemohou brát méně peněz a také je důležité, abychom začali brát vážně důležitost oborů péče, pečovatelských oborů a nesmí tam být žádná diskriminace v oblasti mest. Také je důležité, abychom se nesnažili zvyšovat um, nebo navyšovat uh, otcovskou i mateřskou dovolenou, musíme zaručit, že tam také vlastně budou určitá práva, na, um, která se týkají uh, narození nebo um, období po porodu a také i třeba v případě adopce. A musíme se rovněž uvědomit, že ženy více trpí chudobou, častěji trpí chudobou v této zprávě se také hovoří o tom, že pokud ty ženy během života pracovaly méně z různých důvodů nebo měly nižší příjem, tak potom také nakonec eh, po ukončení své produktivní fáze života eh, mají nižší penze. A měli bychom se tedy zamyslet třeba nad možností jakýchsi eh, doplňkových penzí, které by mohly tento problém vyřešit. Také je důležité zdůraznit, že ta rovnost mužů a žen nemůže být pouze v podnikatelské sféře, že by to mělo být i ve veřejných institucích a vlastně ve všech oborech by mělo mít rovné zastoupení mužů a žen. Dále je zásadní, aby se ženy účastnily rozhodovacího eh, procesu, a to ve všech vrstvách veřejného života, protože právě tam to má pak velký dopad na život žen. A ještě Jednou chci zdůraznit, že je důležité podívat se na různé veřejné struktury. Musíme zlepšit eh, zapojování žen do pracovního života a také se nesmí škrtat v takových eh, oblastech, které jsou vlastně mm, většinou obsazovány ženami. Pak je tam ještě celá řada věcí, které se vlastně v tom stanovisku nakonec neobjevují. A my bychom tu zprávu tedy měli ještě doplnit, abychom opravdu komplexně bojovali proti nerovnosti mužů a žen. Hmm. Děkuji. Nyní paní Rejnike. Děkuji, já bych také neprve chtěla poděkovat zpravodajce za vypracování tohoto stanoviska. Víme, že nerovnost, pardon, že rovnost mužů a žen by nakonec prospěla nejenom ženám, ale celému společ, celé společnosti. A právě rovnost mužů a žen byl vlastně jedním z takových základních principů, který stál u vzniku celé Evropské unie. Princip rovné mzdy už byl sepsán dávno v těch smlouvách a už je to vlastně před 50 lety a myslím si, že je velkým skandálem, že dodnes se to vlastně nepřetavilo ve skutečnost, že stále ještě tomu není tak, aby ženy a muži měli rovné postavení na pracovním trhu. V této eh, strategii se věnujeme zásadním aspektům, které jsou důležité pro živobytí žen. Máme zde tedy eh, nerovnost, nerov, nestejné odměňování mužů a žen, také to, zda mají ženy Mm, přístup na pracovní trh, jak mohou postupovat ve své profesní dráze, zastoupování žen v rozhodovacích eh, pozicích a tak dále. Já se domnívám, že všechny tyto aspekty jsou naprosto zásadní a chtěla bych ještě upozornit na některé věci, které jsou do něž pozměňovacích návrzí, které jsme předložili a které podle mého názoru hrají zásadní roli. Za prvé, otázka takzvané feminizace chudoby, už jsme o tom hovořili. Um, Domnívám se, že to vyplývá z několika faktorů, mezi které platí například nerovnoměrné odměňování mužů a žen, což pak vlastně vede ještě k výraznějšímu rozdílu v eh, penzích. Také je to, že ženy velice často se ujímají té pečovatelské role, také to může souviset i s chybami v systému, v, eh, například v, v daňovém systému třeba v Německu je to tak, že vlastně ten daňový systém je nastaven takovým způsobem, že vlastně potom ještě prohlubuje rozdíly mezi muži a ženami. Pak snaha tedy eh, nahradit těch 24 milionů pracovníků, pokud eh, tak eh, má být, tak musíme uplatnit taková opatření, která budou Eh, která budou tedy mm, hájet ta práva žen. V posledních letech jsme v Evropské unii zaznamenali zejména eh, kvůli těm úsporným opatřením v jižních zemích tak vlastně došlo k určitému mm, kontroverznímu rozvoji. Naopak na ženy to dopadlo mnohem hůře než na muže. A když se podíváme na realitu žen, tak si musíme uvědomit, že právě ta politika škrtů měla na ženy negativní dopad. V budoucnu musíme bojovat za to, abychom tu situaci pro ženy ještě nezhoršovali. A poslední bod, který bych chtěla zdůraznit, protože jinak jsme tedy předložili pozměňovací návrhy v tomto směru. Je také otázka obtěžování, sexuálního obtěžování na pracovišti. Um, a také ta, taková diskriminace je naprosto um, vlastně je zde i problém s homofobií a s diskriminací na základě pohlaví. Takže myslíme si, že to jsou také věci, které by tam měly do té zprávy být doplněny, protože jsou velice důležité. Děkuji nyní paní Tiziana Begin. Děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. S celou řadou bodů souhlasím. Možná bych jenom chtěla zdůraznit to, že program na zapojení žen do pracovního trhu je velice důležitý. Myslím si, že když se podíváme na celou řadu evropských zemí, tak vidíme, že velice často si ženy musí vybrat, zda budou do práce nebo zda se budou věnovat rodině. A to právě je velkou překážkou. Takže měli bychom jednak zjednodušit návrat žen na pracovní trh. Já sama mm, mám tři děti, pracovala jsem jako konzultantka Mm, pro malé a střední podniky v Itálii a vím sama, že ta diskriminace tam stále přetrvává. Velice často vidíme, že těmi preferovanými jsou muži a e, že se mm, lidé ptají, no tak e, budete, jak, jak, jak budete ještě vlastně pracovat po svatbě a tak dále. Takže už tyto otázky vlastně ukazují, jaký je přístup eh, k ženám. No a pak jsou zde ještě další věci, například i vztahy na pracovišti. Velice často ty vztahy k ženám na pracovišti nejsou důstojné. Uh, a nemusí to vůbec ani zacházet až k takovým formám, jako je sexuální obtěžování. Jde tam prostě o to, jaký přístup eh, panuje k ženám v práci, nedostatek respektu, no a pak samozřejmě i tedy ty nižší mzdy a potom i nižší penze na sklonku života. Mm. Pak je ta otázka dostupných zdravotnických a vzdělávacích eh, institucí. Myslím si, že nesmíme zavírat oči před těmito problémy. Uh, v Evropě velice často panuje maskulinní kultura. Měli bychom investovat do rodin. Velice často se stává to, že pokud žena založí rodinu, tak musí eh, jak se rezignovat na profesní život. Ženy často eh, po té, co mají děti, tak už se do práce nevrací, anebo mají problémy v tom, jak pracovat a zároveň se řádně starat o své děti. Hmm, tak další věc je to, že ženy nechtějí dělat žádné oběti, zejména co se týče jejich dětí. Souvisí tedy s tím i celá řada kulturních aspektů, které musíme brát v úvahu, pokud eh, chceme mm, také zaručit to, aby všechny instituce, které panují eh, nebo které jsou v tomto oboru, tak aby byly efektivní. No a musíme se ale uvědomit zároveň, že ženy jsou našimi cenými zdroji. Musíme tedy všichni spolupracovat na tom, abychom eh, tato ekonomickou situaci změnili. Nyní paní Morančantě. La présidente, nous sommes eh, sur un sujet qui... Děkuji, vážená paní předsedající. Toto je téma, téma, které mi nesmírně leží na srdci. Především s ohledem na stávající podmínky, na situaci. Jestli dovolíte, nejprve tři informace, které jsou nesmírně důležité vzít v potaz. Dopad krize na práci žen na zaměstnáno žen. Když se podíváme na celoevropskou situaci, tak tento dopad znamená to, že ženy nám zmizely z pracovního trhu, protože byly málo placeny, pracovaly na, v prekérních podmínkách na částečný úvazek a tak dále. Takže nejenom, že ženy vlastně jsme odstranili z pracovního trhu, ale v podstatě, když vememe v potaz i na potaz problémy sladění pracovního a rodinného trhu, tak v podstatě ženy v podstatě často se dostaly do různých, do oblasti neplacené práce, museli opustit placenou práci, do různých nadací, asociací a tak dále, čili krize to zdůraznila všechny tyto problémy. Došlo k multiplikačnímu nárůstu nerovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu, což bylo způsobeno krizi. Druhá záležitost taková ta mentalita, kterou bychom měli řešit a bojovat s ní. V mé zemi byla provedena, byl proveden takový průzkum s následující otázkou. Myslíte, si, že v období krize by muži měli mít prioritu v oblasti zaměstnanosti. Doufám, že i socialisté mě naslouchají. To znamená, myslíte si, že muži by měli mít přednost? 63% účastníků tohoto průzkumu řeklo ano. To je skutečný problém, skutečný problém s postojem, s mentalitou. A s tím musíme bojovat. V těch 66% ale prosím byly i ženy. Čili když hovoříme o tom, že musíme bojovat proti skleněnému stropu a tak dále, nezapomínejme na to, aby i ženy se podílely na odstranění tohoto stropu. vzdělávání, vzdělání, to je nesmírně důležitá investice, investice veřejná, soukromá, z privátního sektoru, investice do rodin, investice státní a tak dále, protože eh, i to by mělo mít určitý aspekt návratnosti, pokud jde o zaměstnanost. A já v tomto ohledu předložím pozměňovací návrhy. A stoprocentně souhlasím s mnoha věcmi, které, které zazněly a které jsou zde již napsány. Uh, Ovšem trošku mi zde chybí boj proti nerovnosti v oblasti ti určitého kariérního postupu. Ano, samozřejmě, je zde nerovné odměňování, ovšem když si neuvědomíme, že, že v podstatě eh, musíme reagovat i na tuto nerovnost pracovního postupu, nejenom odměňování. To znamená, že ženy v podstatě se dostávají do, nebo se stávají chudými osobami, jakmile prostě eh, jsou ženy v důchodu, tak dostanou 37% toho, co dostanou muži. To je opravdu mm, nerovnost právě v tom kariérním postupu rovněž. A dále je to nerovnost v oblasti náboru. To bychom rovněž měli zúraznit. Já jsem dělala i zprávu, která se týkala dopadu eh, krize na zaměstnanost žen. Prvním kritériem pro zaměstnání nebo nábor ženy je její disponibilita, kompetence, to je někde až na sedmém místě. První kritérium pro muže naopak, to jsou, kon, to jsou právě jeho kompetence a disponibilita, to je nějaké sedmé kritérium. To znamená, že zde skutečně vlastně, jak se nám eh, eh, došlo k tomu průsečníku kritérií zaměstnanosti mužů a žen, které jsou obráceny, čili ta mentalita, nábor, nerovnost v oblasti kariéry. Toto jsou základní problémy, které musíme vyřešit, chceme-li, chceme-li vytvořit určitou rovnost mezi muži a ženami. Maria Arena před chvíličkou hovořila i o problémech eh, mateřství na kariéru mužů a žen. Mně je trošičku lít, to, že tam nehovoříme o harmonizaci. Harmonizaci mateřské dovolené na úrovni všech 28 členských států, že jsme se tomu nevěnovali dostatečně v průběhu posledního našeho mandátu a tam skutečně musíme na tom trvat, na této harmonizaci, ne požadovat nějaké věci, které nemůžeme dosáhnout a zrealizovat. Pokud dosáhneme podle mě dohody, tak jak jsme to prakticky téměř dosáhli mít tu mateřskou dovolenou asi 16 až 18 týdnů v celé Evropě, to znamená placena mateřská dovolena, protože některé země mají například 56 týdnů ovšem neplacených. To znamená, že toto je zásadní boj. Bez ohledu na politickou naši orientaci bychom měli nalézt společné stanovisko, protože pokud to neuděláme, tak veškerý náš boj prostě bude mm, skutečně pouze takový teoretický a nefunkční. Kvóty. Já jsem byla proti tomu tak asi před deseti lety, v roce 2000 jsem proti ním bojovala. Myslela jsem si, že Eh, ženy prostě bez kvót se dostanou tam, kde se chtějí dostat eh, pouze na základě svých kompetencí. Ovšem po deseti letech vidím, že to nestačí. Jejich zručnosti, dovednosti, kompetence jsou ne, to nestačí a pokud tam kvóty nebudou, tak se tam nikdy nedostaneme, kam se chceme dostat. Čili pro mě je to povinnost, chci, abychom skutečně jednoho dne samozřejmě mohli říci, že naše práce je tak kvalitní a že jsme opravdu dosáhli našich výsledků do takové úrovně, že kvoty už nebudeme potřebovat. Děkuji. Šrojdorová. Madam Šrojdorová. Vám. Eh, jsem velmi ráda, že mohu hovořit právě po kolegyni Chartier. Je suis très, eh, très heureuse que je peux parler après ma collègue eh, Chartier. Chtěla bych eh, doplnit několik eh, věcí k tomuto tématu, které považuji za velmi důležité. Eh, myslím, že postavení žen vyplývá z toho, že žena skutečně má nezastupitelnou roli v rodině a to je ta role, kterou, ve které nemůže být zastoupena a která jí předem znamená pro ní určité bariéry potom pro návrat do zaměstnání. kolegyně tady o tom hovořily. to není náš dojem ale to je potvrzené výzkumem který proběhl eh, v období roku 2011 12 na velkém vzorku dospělých je to takzvaný výzkum PIAC, čili eh, výzkum gramotnosti dospělých který provádělo oecd a v tomto výzkumu se potvrzuje to co my cítíme že ženy po mateřské dovolené mají jiné kompetence nové ale ty kompetence které jsou požadovány v práci v pracovním procesu pro podnikání a tak dále často v těchto kompetencích mají slabší výsledky než muži ve stejné věkové kategorii. jsou to kompetence v ict kompetence důležité pro trh práce ehm, zejména právě v tom období kdy žena se má vracet po mateřské dovolené, to znamená ve věkové kategorii od 30 let. Ehm, to je možná odpověď také na to, co tady říkala paní kolegyně, že, v těch, že i v tom dotazníku se řeklo, že mají mít přednost muži, protože zaměstnavatelé opravdu přirozeně Eh, dají přednost ve stejné věkové kategorii se stejnými kompetencemi muži protože ho považují za disponibilnějšího a protože podvědomě cítí že to je člověk který prostě má delší kariéru a může tu práci třeba zastat lépe v této situaci je potřeba podle mého názoru se soustředit právě na to období po mateřské dovolené a podpořit ženy v tom aby se mohly vrátit do zaměstnání, začít podnikat a aby tento přechod byl jim usnadněn. To je zásadní období pro to, aby ženy přestaly být diskriminovány finančně, kariérně a tady si myslím že by eh, z hlediska doporučení té zprávy že bychom se měli soustředit na právě tuto podporu v oblasti zkrácených úvazků práce z domu zkrátka s ohledem na návrat žen do zaměstnání po mateřské dovolené. Eh, či rodičovské dovolené. Ještě bych zdůraznila to, že rodičovská či mateřská dovolená není dovolená ve smyslu holiday, ale je to prostě práce, obětavá práce žen v domácnosti pro děti, péče o děti, o rodinu, která by měla být takto společnosti uznávána a oceňována. Děkuji. Thank you. Uh, uh the commission is represented still? Děkujeme. Je zde ještě někdo za komisi? Chtěli byste k tomu pár slov? Paní Petak. Hello, everybody. Uh, what I would like... Dobrý den. Já bych chtěla zdůraznit, že většina těch věcí, o kterých jste hovořili, už se řeší ve stávající strategii pro rovnost žen a mužů. Některé z nich do menší míry, například chudoba žen, eh, jsme si velice dobře vědomi toho, že zde v boji s chudobou žen musíme ještě pokročit. Ale jak víte, tak už jsme začali připravovat novou strategii. Čekáme také na eh, konzultaci, která má být v Dubnu a také už eh, schromažďujeme různé stanoviska, různé názory a také samozřejmě i to, co zaznělo v této diskusi, předám kolegům a plně to budeme reflektovat v té zprávě, protože s těmi všemi komentáři souhlasíme. Myslím si, že většina věcí, které jste hovořili, se týká ekonomické nezávislosti žen. Dovolte mi také zdůraznit, že to je v té stávající strategii nejdůležitější věc a usilovně o to budeme bojovat i nadále. Chtěla bych tedy pogratu, eh, chtěla bych vám tady poděkovat, chtěla bych říci, že vítáme vaše komentáře, souhlasíme s nimi a jak už jsem říkala, pokusíme se některé ty věci lépe ošetřit, lépe se jim věnovat. Ehm, z těch věcí, ehm, zejména se to týká třeba těch, té chodoby žen, to je věc, kterou jsme v té minulé strategii asi jsme si ji tolik nevěnovali. Děkuji. A ještě paní Koslavská, Žavěrská, chcete se k tomu nakonec ještě vyjádřit? Ano, děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, moc děkuji za všechny tyto návrhy, názory. Je jasné, že stereotypy v této oblasti, nerovné zacházení se ženami nejenom zhoršuje život žen, ale zároveň to škodí harmonickému ekonomickému rozvoji. Pokud jde o nové prvky, většinou jste se zmínili o věcech, které již v tomto stanovisku jsou, jsou v této strategii a právě proto bychom je měli pouze už trošku ještě, řekněme, zdůraznit, upřesnit. Ovšem, zazněly zde ještě některé nové USA, nové prvky, které by ještě měly být součástí tohoto stanoviska. Jednak je to neplacená práce žen, tomu bychom se měli věnovat, zodpovědnějším způsobem to zdůraznit. Dále je to násilí, dále je to sexuální harašení například na pracovišti. Harmonizace, pokud jde o mateřskou a zároveň i otcovskou dovolenou, samozřejmě, protože zde musíme posílit i práva otců v tomto ohledu. Tím pádem by i rozvoj práv žen mohl být takovým jednodušším. Právě proto zde navrhnu pozměňovací návrh, který by se týkal otců a jejich dovolené otcovské, čili snažit se jít cestou harmonizace eh, rodičovské dovolené. Nerovné zacházení s muži a ženami, pokud jde o nějaký ke vnímání žen, zacházení ženami. To všechno bylo velice kvalitně i popsáno. My například máme Světová banka v Polsku udělala takové stanovisko, rovněž připravila a vytvořili tam, to je taková zajímavost, hierarchii pozic mužů a žen, kteří se nachází v různé, eh, v různé situaci občanské. Muži kteří mají děti, tak například byli považováni za nejspolehlivější pracovníky, měli nejvyšší platy, dále to byli single muži, kteří rovněž byli k dispozici, měli nejvyšší, rovněž teda v té druhé kategorii nejvyšší platy. Tak myslím, že by to bylo totálně obrácené. Ženy, které měly děti, byly úplně dole v této hierarchii, protože byly považovány za nejrizikovější pracovnice. Čili už jenom to No, ale jak to vidíte, teda muži a ženy s dětmi, i to vyvolávalo úplně jinou mentalitu a jiný pohled na tyto pracovníky ze strany zaměstnavatele, čili najednou ano. To znamená, že žena ano má děti, často bude nemocná, nebude v práci a pra, zaměstnavatel takto mm, uvažuje o těchto ženách, zatímco úplně jinak uvažuje o takových mužích s dětmi a v podstatě vlastně je považuje za jinak uh, jinou přidanou hodnotu. Jsou to opravdu otázky stereotypů, se kterými musíme bojovat, ale zároveň umožnit mužům, mužům i ženám, které jež mají děti, aby nějakým způsobem byli schopni skloubit rodinný a pracovní život. Z této diskuze to vyplynulo jako klíčový pohled i našeho výboru, i výboru FAM, čili nějakým způsobem dosáhnout rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jinak zde budou bariéry, které prostě nemůžeme překonat. Jedinou cestou by bylo, aby teda ženy nechtěly mít děti, ovšem ženy nechtějí přistoupit na takový kompromis. Většina žen chce mít i děti, i rozvíjet svou kariéru. Čili ještě jednou moc děkuji za všechny tyto názory. Budu se to snažit přetavit nějak do písemné formy a těším se na další spolupráci. Thank you very much. Uh, Děkuji. Ještě, jak to je s lhutami? Lhuta pro překladání pozměňovacích názorů, návrhu je 5. února, projednání 24. března, schválení ve výboru 16. dubna. <clears throat> Chtěla vám, bych vám všem poděkovat za nesmírně zajímavou debatu. Opravdu to bylo velice zajímavé. A uvidíme se odpoledne, kdy tedy naše zasedání završíme.